Uh, so good morning, everybody. I think um, I'm just going to make my opening announcements because we're waiting for our rapporteur to, um, to arrive to start the... Vážení kolegové, tak uh, ještě Tady není mnoho kolegů, ale máme první stanovisko Nová industrializace Evropy na podporu konkurenceschopnosti a udržitelnosti. A zatím tady je nás málo, ale aspoň uh, vám řeknu, že máme tak velký eh, prostor, protože dnes odpoledne nás čeká velice důležité slyšení o vnitřním trhu služeb s paní eh, Koráca Bild. A mm, to slyšení se bude týkat aktuálního stavu eh, trhu služeb, o tom, jak funguje směrnice o službách a jak přispívá k hospodářskému růstu a doufám, že to všechno vás tedy přeláká na dnešní odpoledne. Vítám Eh, všechny, kdo si nás naladili na internetu a také upozorňuji na náš eh, newsletter, na náš věstník, který si můžete vyzvednout, pokud jste je již neobdrželi do svých schránek. Vzadu eh, je i uveden e-mail, takže pokud chcete, můžete se na tom e-mailu přihlásit a budete další k těm dvěma tisícům lidí, kteří už jsou přihlášeni k odběru věstníku. Já dnes dopoledne se eh, setkám s komunikačním týmem a budeme eh, probírat o tom, jak ještě zlepšit eh, toto informování. Možná bychom se napojili i třeba na síť LinkedIn, kterou asi znáte. Je to taková profesionální síť, takže to by taky mohlo být pro vás zajímavé. Nejprve bychom měli tedy formálně schválit eh, program. Vidím, že tady je pan Krojcer a pan Rüle, který sedí velice daleko ode mě, těžko je vidím. Jsme tady trochu rozptýlení, eh, takže ale předpokládám, že pořad jednání je formálně schválen. Děkuji. A co nás čeká příští dva dny? Bude to velmi intenzivní práce. Zítra Zahajujeme diskuse o, je to důležité stanovisko o klinických hodnoceních. Pak máme e, celou řadu rozhodnutí k přijetí. Jedná se o postupy u důležitých legislativních textů, které tedy e, se týkají například celního kodexu, veřejných zakázek, také nás čeká významné hlasování o vysílání pracovníků. A v 10.15 tady bude pan Michel Barnier, s nímž budeme hovořit o jeho plánech eh, pro ten poslední plný eh, rok parlamentní práce, takže doufám, že se na to také těšíte. Pak nás čeká eh, také diskuse pod vedením paní Gebhardt s panem Hans-Petrem Mayerem. Je to otázka posouzení dopadu pro společnou evropskou právní úpravu prodeje a potom také zahájíme odpoledne důležité diskuse. Upozorní především na elektronickou identifikaci a důvěryhodné služby pro elektronické transakce na vnitřním trhu. Takže ten program je velmi nabitý. A e, tím tedy končím svá sdělení. Pokud někdo něco nechce doplnit, pokud ne, tak vítám tady naši navrhovatelku, paní Gebhartovou, a přejdeme rovnou k jejímu stanovisku pro výbor ITRE. A je to reakce na sdělení komise o reindustrializaci Evropy, respektive nové industrializaci Evropy na podporu konkurenceschopnosti a udržitelnosti, což samozřejmě náš výbor také zajímá. A já dám tedy slovo paní Gebhartové. Pan Šváb bude hovořit jménem paní Kümi a pan Kreutzmann asi bude hovořit jménem pana Hacimakakise, ale určitě budete mluvit tak jako tak. Paní Rujle tady máme a já budu hovořit jménem eh, mojí frakce a samozřejmě pokud někdo další by se chtěl zapojit do diskuse, tak může. Takže vítám paní Gebhartovou a dávám jí slovo. Já vielen Dank, Děkuji vám, pane předsedo. Já se na diskusi velice těším. Eh, přestože moji stínoví zpravodajové tady nejsou, ale tady jde skutečně o návrh Evropské komise, který je velmi eh, chválihodný, protože máme takovou zkušenost, zejména v, hospodářské, v době hospodářské krize, kterou máme za sebou a kterou stále ještě procházíme. Eh, zjistili jsme, že naše ekonomika v mnoha částech Evropské unie není eh, tak dobře situovaná, jak by měla být a v Evropské unii unii eh, bychom potřebovali eh, širší eh, bázi, širší nastavení průmyslové politiky a kdyby tomu tak bylo, tak bychom z té krize vyšli lépe, nežli se to stalo. Zejména mluvím o státech, které, ve kterých se hospodářství eh, koncentruje eh, zejména na služby. To jsou právě ty státy, které utrpěly krizí eh, nejvíce. Proto tato iniciativa Evropská, Evropské komise je opravdu velmi vítaná a já si myslím, že by měla být v centru politické pozornosti. Myslím si, že proaktivní průmyslová politika, která, eh, do které jsou zaintegrovány, eh, do které je zaintegrováno mnoho sektorů eh, průmyslu, je velmi důležitá, nejdůležitější, protože průmyslová politika to není jenom hospodářská politika, není to jenom fiskální politika, je to také sociální politika a politika životního prostředí, čili je důležité v této souvislosti opravdu na věci nahlížet globálně. Já teď nebudu opakovat, co v těch šesti bodech mých návrhů návrhů ehm, je obsaženo, protože eh, to si všichni kolegové mohou eh, pročíst a mohou si to pročíst i občané, pokud eh, se na to podívají na internetu. A protože máme jenom omezené místo, tak já se zaměřím na to, co v, tom, v těch mých návrzích zapsáno není, ale co se objeví v pozměňovacích návrzích. Jedna věc je mm, já sice považuji za pozitivní, že Evropská komise chce dělat průmyslovou politiku, ale na druhé straně mě trochu překvapilo, eh, překvapil eh, obecný základ toho návrhu Evropské komise. Já jsem na některých místech měla pocit, že se tady zavádí plánované hospodářství eh, plánované hospodářství, protože se tady zdůrazňují některé průmyslové, některá průmyslová odvětví, na která je třeba se v podpoře zaměřit nejvíce. A já si nejsem jistá, jestli to je správná cesta, protože eh, k tomu, aby se průmyslová politika podpořila, protože průmyslová politika eh, v takto rozvinutých státech, jako jsou naše, které jsou v konkurenci s Čínou a s Ázií obecně, eh, tam konkurenceschopní nejsme potřebujeme. My potřebujeme špičkové technologie, potřebujeme špičkové výroby a musíme se podívat, kde eh, to máme a můžeme mít. Inovace a kreativita. To je to, na co se musíme zaměřit. Ale my dneska přeci nevíme, které kreativní novinky budeme mít zítra. A proto si myslím, že skutečně je eh, poněkud složité, pokud bychom dnes se už rozhodli, kam naše podpora bude směřovat. Proto bych eh, raději, abychom mnohem více podpořili oblast inovace, výzkumu, eh, kvalifikace na univerzitách a také špičkové mm, výsledky výzkumu, abychom abychom měli, eh, abychom se dostali opravdu na špici. A, takže tady si myslím, že plánované hospodářství eh, jak si nemůže anticipovat možnosti, které se nám eh, v budoucnosti na cestě objeví a že by mohlo to plánované hospodářství nás spíše blokovat. Další důležitá věc já jsem naslouchala eh, velmi přesně, co říkal Barack eh, Obama ve svém projevu k národu. A ten eh, projev byl velmi zajímavý a obsahoval vlastně i nabídku Evropské unii, které bychom, na kterou bychom se měli také zaměřit. On podle mého názoru řekl dvě velmi zajímavé věci, zajímavé pro nás eh, a pro naši průmyslovou politiku. On eh, klade velký důraz na to, eh, že vlastně minimální mzda by měla být nastavena na 9 dolarů. To znamená, že i on říká v Americe, my se i musíme postarat o to, aby naše vnitřní poptávka byla posílena eh, po našich produktech a také vyslal signál ve smyslu reindustrializace eh, v podobě eh, zóny volného obchodu nebo dohody o volném obchodu mezi EU a USA. Když by tato dohoda o volném obchodu byla skutečně připravena, a tak je důležité, abychom my jako Evropský parlament, protože ta vyjednávání určitě mezi USA a EU eh, budou probíhat, tak je třeba, abychom my jako parlament řekli, kterým směrem eh, bychom se chtěli ubírat, jaké jsou základní podmínky, které jsou pro nás důležité, který, musíme mít jasno, kterým směrem ta vyjednávání povedeme. Čili na to já se ve své zprávě také zaměřím a to v těch mých bodech ještě není a ani to tam být nemůže, protože Barack eh, Obama v té době, kdy já jsem ten text psala, mm, ten svůj projev ještě nevyslovil, ale já si myslím, že to je opravdu velmi důležitá věc, kterou bychom mm, neměli nechat mimo náš zřetel. Další věc, eh, kterou se budeme muset zabývat a co bude asi nejtěžší na prosazení, to je to, že potřebujeme nutně harmonizaci eh, daně eh, z příjmu právnických osob. Eh, už to není udržitelné, aby v Evropské unii vládla vlastně takováto konkurenční situace mezi čl- konkurence mezi členskými státy, nežádoucí konkurence mezi členskými státy založená na uh, Eh, jaksi lákání podniků, eh, protože tato konkurence mezi členskými státy vede k tomu, že se někde vytvářejí pracovní místa na úkor zániku pracovních míst v jiném členském státě. Toto nesmí být evropská politika. Evropská politika musí být taková, že eh, my se budeme snažit vytvářet nejlepší rámcové podmínky pro podniky, tak aby skutečně Eh, mezi podniky byla férová konkurence a ne, aby se jednalo o konkurenci mezi systémy jednotlivých členských států. Já vím, že toto je samozřejmě velmi těžké, ale přesto tento bod bude také jedním z bodů, o kterých budeme diskutovat. Hmm tato konkurence mezi eh, průmyslovými lokalitami nebo podnikatelskými lokalitami na eh, základě daně z příjmu právnických osob, eh, například vzpomeňme na Kypr a Irsko, to je situace, která vlastně vedla k tomu, že se tam jaksi jednostranně usazovaly podniky z určitého sektoru, podniky služeb především, a sice na úkor výrobního průmyslu. A proto my se musíme... Tak teď nevím, proč mi pan odnesl šálek, dobře, nevadí. Musíme se postarat o to, eh, aby eh, toto mm, mm, opravdu bylo uvedeno v soulad, takže eh, i na to se v našich diskusích musíme zaměřit. tak teď se stalo, že dobře, odnesli mi šálek, pak mi přinesli kávu, já mám radši čaj, no dobře, to se stává. Takže já si myslím, že tady už mohu skončit. Je ještě několik bodů, eh, které se v diskusi objeví a já teď nechci mluvit celou dobu sama. Eh, chci dát příležitost i vám a mm, pan předseda se mě stejně nakonec zeptá <clears throat> jaký je časový harmonogram, tak to řeknu hned. E, máme e, dnes tedy e, diskusi. Mm, lhůta pro pozměňovací návrhy je 26. únor 12 hodin a eh, o pozměňovacích návrzích budeme diskutovat 20. března a hlasování ve výboru IMKO eh, bude 24. dubna a v ITRE potom v květnu 2013, takže eh, si myslím, že můžeme pracovat celkem v klidu a já se opravdu těším na příspěvky stínových zpravodajů a těším se také na diskusy mezi jednotlivými politickými dětskými skupinami. Děkuji. Good. Well, thank you very much indeed. Děkuji mnohokrát za velice poutavou prezentaci a těšíme se, že tam budou i další nové věci. Jsem rád, že také chcete navazovat na um, projev pana Obamy, zvláště pokud jde o FTA. Já jsem byl pozván na společné zasedání řídící skupiny pro transatlantický dialog a to je docela dlouhý název. A zapojeny jsou do toho především výbory pro průmyslovou a obchodní politiku. Budeme hovořit i o obchodních překážkách s americkou delegací a doufám, že s nimi se podaří projednat, jak k tomuto přistoupit, protože e, náš výbor určitě má e, čím přispět, že máme velké zkušenosti v jednání o obchodních překážkách, takže to bude určitě užitečné. Děkuji. Nyní Andras Schwab za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já dnes k tomu stanovisku k průmyslové politice eh, omlouvám paní kolegyni eh, Kumi, která je v Itálii eh, na důležité schůzce a která mě požádala, abych dnes promluvil za frakci EPP. A já chci říci, že v zásadě s obsahem stanoviska, tak jak je dnes předloženo, na mnoha místech souhlasíme. V, k bodě čtyři tam samozřejmě jde o to, že e, paní zpravodajka tady navrhuje, e, že minimální mzda je důležitou součástí, by měla být důležitou součástí evropské průmyslové politiky, e, i když Eh, by to třeba bylo většinové přání našeho výboru, tak si myslím, že výboru pro zaměstnanost se to nebude líbit, protože to zasahuje do jeho kompetencí. Takže tady jsem poněkud skeptický, abychom tady opravdu um, nenarušovali něčí kompetence. Jinak bychom rádi doplnili další odstavec, a sice odstavec, který by obsahoval eh, další zlepšení um, trhu se zbožím v Evropské unii, protože Eh, zboží, které se vyrábí v Evropské unii, by se mělo na evropských trzích také eh, prodávat. A byli bychom, eh, eh, rádi bychom eh, tedy měli cestovní mapu nebo plán na zlepšení obchodování se zbožím. Velkou roli tady hraje také farmaceutický průmysl, který zatím ve sdělení komise nebyl zmíněn. Pak je to další Eh, a je to jeden ze sektorů, kterými bychom se zabývat měli. A dále otázka v této souvislosti, která se nabízí, zdali bychom se tady neměli eh, eh, vyjádřit ke vzájemnému uznávání kvality a bezpečnosti průmyslových výrobků, zejména v některých sektorech. Jinak Frakce EPP eh, s touto průmyslovou politikou eh, v celku souhlasí. Myslíme si, že eh, Evropa má i nadále silné průmyslové potenciály, které se budou a musí dále rozvíjet. A mm, bez průmyslové politiky by mm, Evropa nebyla konkurenceschopná, proto je důležité se na průmyslovou politiku zaměřit a mm, učinit důležitá rozhodnutí v této oblasti. A nejdůležitější z těch rozhodnutí je každopádně takové, že rámcové podmínky obecně pro průmysl v Evropě musí být zlepšeny, pokud nejsou dostatečně dobré. Eh, v mnoha oblastech eh, zachází, eh, jsou to mm, věci, které by zacházely nad rámec kompetencí tohoto výboru, například co se týče životního prostředí či podpory malých a středních podniků. Eh, k těm se my vyslovit můžeme. A eh, myslím si, že mnohé z toho, co v tom stanovisku již je obsaženo, eh, je opravdu v pořádku a naše stínová zpravodajka určitě ještě přijde s nějakými pozměňovacími návrhy. Děkuji. Děkuji, pan Děkuji, pane předsedo. Já bych se také rád eh, připojil eh, v tom smyslu, že souhlasím na mnoha místech s paní eh, Gebhardt. Bod čtyři, který už zmínil pan Šváb, Teď už víme eh, vlastně, kde se, eh, kde se to vzalo, toto vyjádření v tomto stanovisku a, a s tím se určitě vyrovnáme. Já bych rád upozornil na to, že průmyslová výroba, a to jste řekl velmi správně, pane Švábe, že skutečně uh, slábne. A, a ne v těch nejdůležitějších zemích, Eh, ale eh, i co se týče rozložení po eh, teritoriu Evropy, když se podíváme na průmyslovou výrobu, tak ta se stále koncentruje na určitých místech a jenom několik Několik oblastí e, je vlastně na periferii, výjimkou je třeba Finsko a tím dochází vlastně k určité koncentraci jak průmyslové výroby a tím pádem k jejímu oslabování a to též platí pro e, jednotný trh, čili my musíme myslet na, e, i na to, aby v zemích na periferii, jako je Portugalsko, Španělsko, Řecko, byla vytvořena průmyslová báze, protože tam v podstatě zanikla a my musíme musíme myslet na její obnovu a na taková opatření, která bychom doporučili my v našem výboru a která by právě tomuto posloužila. V první řadě mě tady napadá duální vzdělávací systém to je vlastně exportní eh, šlágr, který, o kterém se v dobách krize eh, rádo mluví. To znamená, že mladí lidé v malých i velkých podnicích eh, průmyslových se vyučí eh, a v podstatě, že prochází tedy praktickým vzděláváním vedle teoretického a eh, jde o to, abychom v rámci vnitřního trhu, v rámci Evropy zlepšili situaci ve vzájemném uznávání této kvalifikace, protože to má potom přímý vliv na kvalitu produktu, kvalitu zboží, které vyrábíme. Eh, v Německu eh, momentálně je to jeden z faktorů úspěchu a my si myslíme, že eh, zejména třeba ve Španělsku by bylo dobré ehm, pokusit se přejmout duální vzdělávací systém. Dále se musíme zamýšlet nad tím, jak podpořit eh, zanikající průmyslová odvětví, jednak podporami na úrovni Evropské unie. Eh, členské státy jdou částečně vlastními cestami, částečně nežádoucími cestami. To vidíme eh, v absorpci v oblasti regionální politiky tady musíme vytvořit jednotný rámec, který bude vyhovovat aspektům reindustrializace a musíme se postarat o financování podniků eh, prostřednictvím národních podpůrných bank a nebo evropských podpůrných bank. Eh, myslím si, že by bylo dobré, kdyby národní podpůrné banky začaly fungovat v zemích, eh, které, kde zatím nefungují že by um, například Banka pro obnovu a rozvoj uh, mohla být aktivní i v zemích, kde tomu zatím nebylo. Další věc, která je stále aktuální, to je směrnice uh, o uh, platebním prodlení, zejména to je také jeden z faktorů, který vede eh, k problémům v průmyslu eh, a měli bychom stále připomínat, že kultura eh, platební v Evropské unii se nezlepšila navzdory našim apelům a i toto by v tomto stanovisku mělo zaznít. Děkuji vám. Děkuji, paní Rýle. Já budu stručná, protože většina uh, už tady byla řečena. Já chci upozornit na jednu věc. Já souhlasím plně s paní Gebhardt v tom smyslu, že není možné centrálním řízením Eh, rozvíjet průmyslovou politiku. Já si myslím, že v národních, na úrovni národních států už toto jednou ztroskotalo a že tento neúspěch bychom neměli v Evropě opakovat. Já si myslím také, že bychom měli mnohem více se zaměřit na vědu a výzkum a ptám se, ale jak je to v souladu s rozpočtovými škrty a se střednědobým finančním plánováním. Čili možná bychom se měli vyjádřit i k tomuto, protože je třeba odpovídajícím způsobem nasměrovat financování a dát k dispozici dispozici odpovídající finanční prostředky. Takže eh, v tomto smyslu by zde měla zaznít eh, určitá připomínka, jinak souhlasím s odkazem na duální vzdělávání, to je určitě dobré, a vzájemné uznávání profesních kvalifikací eh, tady si myslím, že komise nemá jedno, jednotnou, jednoznačnou strategii. Děkuji. Um, thank you very much. Um... Děkuji mnohokrát. Ještě pár komentářů ode mě a pak vím, že ještě paní eh, Pěty Kajnen chce vystoupit a možná někteří další se přihlásí v sále. Pan Cavaleros Sanz je zde za eh, komisi, takže možná pak se také vyjádří eh, o úloze komise v oblasti průmyslové konkurenceschopnosti. Myslím, že to je téma, kde určitě musíme sehrávat důležitou úlohu. Když se podíváme na ten dokument komise o nové industrializaci Evropy na podporu konkurenceschopnosti a udržitelnosti, což je také důvod, proč se tím zabývá především výbor ITRE, i když ten, ten jejich, ta jejich zpráva bude mít možná trochu jiné vyznění, jiný název, ale to nevadí. Myslím, že by bylo určitě užitečné, a Evelyn bude souhlasit, když si přečtete tedy ten návrh komise, tak tam jsou některá velice silná doporučení ohledně vnitřního trhu. A především, a dovolte, abych citoval z té zprávy, je zásadní rozptýlit nejistoty na nových trzích, je třeba vytvářet jednoduchý, předvídatelný rámec technických předpisů a nových právních předpisů na vnitřním trhu. To je tedy první věc, kterou jsem chtěla zdůraznit. Jedná se o celou tu problematiku výrobního odvětví, které vlastně, když eh, investuje, tak se jedná o dlouhodobé investice a trvá nějaký Eh, třeba čas, než se zavedou nové stroje a podobně. A když do tohoto investujete, tak chcete na tom trhu být déle. A jsou to pro ty podniky klíčová finanční rozhodnutí. Hodně z těch rozhodnutí uh, potom eh, tedy může procházet různými parlamenty, různými výbory a je tedy třeba, abychom na to pohlíželi z dlouhodobého hlediska. Někdy, když zkoumáme politiku vnitřního trhu, tak si často neuvědomujeme právě tuto konkrétní situaci. To je můj první komentář, který si musíme zdůraznit. Potom eh, takový širší komentář, to je celá vyváženost mezi hospodářstvími. Evelyn řekla, že vlastně ty eh, země, které mají silnější výrobní kapacity, si vedou lépe v krizi. To možná platí pro Německo. Nicméně v mé zemi, přestože máme trochu problémy s dosažením hospodářského růstu, tak ve Spojeném království se nám podařilo vytvořit poměrně hodně pracovních míst v soukromém sektoru, eh, především ve službách. které mojí, mohou vlastně přijímat nové lidi poměrně rychle. A z hlediska tvorby pracovních míst, ta schopnost přijímat, eh, schopnost firm přijímat nové lidi je velice důležitá. Je třeba to povzbuzovat. A to jsou eh, důležité oblasti. Andreas Schwab říkal, že to je spíše pro výbor pro zaměstnanost a ne pro nás. Já bych eh, asi nepouštěl do oblastí daňové harmonizace u tohoto návrhu. Myslím, že to není úplně v naší kompetenci a asi bychom se politicky ani neschodli, pokud jde o harmonizaci eh, daně z příjmu právnických osob. Eh, také možná u eh, zdanění práce bychom se úplně nes, protože samozřejmě ty země, kde je vysoké zdanění práce, v podstatě odrazují od tvorby nových pracovních míst. Já myslím, že je dobře, že Evelyn tady zdůrazňuje význam kvalitních pracovních míst, dlouhodobých pracovních míst v tom eh, kontextu hospodářské a průmyslové politiky. Myslím si, že charakteristikou úspěšné průmyslové politiky je, že právě vytváříme tato trvalá pracovní místa. A ve výrobě možná zaměstnanost relativně klesá, ale eh, ta, ta produkce roste, protože eh, probíhá automatizace, je pokročilejší způsob fungování těch eh, firm, kvalifikace těch pracovníků je mnohem vyšší než dříve, protože musí pracovat v rámci složitějších průmyslových procesů. A co to znamená z hlediska celkové zaměstnanosti? Když se podíváte na průmysl, tak často ty výrobní firmy fungují zároveň i jako firmy, které poskytují služby, protože i to je součást vytváření hodnoty pro ten výrobek, který produkují. Uvedu příklad. Například eh, letecké motory Rolls-Royce mají eh, eh, vlastně tradici v tom, že vytvářejí složité a drahé výrobky. A Rolls-Royce teď 40 svého obratu produkuje ze služeb, protože samozřejmě vyrábějí motory eh, a eh, provádějí vlastně design, ale také se starají i o družbu těch motorů potom eh, v letadlech. A myslím, že právě více, stále více firm se tímto zabývá. A je třeba, aby byly i určité pobídky pro výrobce, Eh, aby vlastně vytvářely eh, velice spolehlivé, eh, spolehlivé výrobky i související služby, protože potom ty zákazníci s tím budou velice spokojeni. A já jsem si jist, že to bude pracovat, pardon, fungovat i u jiných ehm, typů výrobků, třeba u kamionů nebo u autobusů, kde vlastně budou ty výrobci poskytovat i související služby. A s tím tady souvisí to, že probíhá změna struktur zaměstnanosti v průmyslových firmách. A na závěr, hodně se hovoří o malých a středních podnicích. Někdy myslím, celá ta definice malého a středního podniku je trochu problematická. Já jsem včera měla zajímavou schůzku eh, se zástupci eh, tedy jednoho združení eh, takovýchto podniků. A když jsme třeba byli také na Kypru sledovat tamní strukturu ekonomiky a Eh, jedná se vlastně o ekonomiky, které jsou eh, především eh, v založené na malých a středních podnicích. To je tedy případ toho Malckého združení Malty a také Kypru. A tam vlastně ty malé a střední podniky patří vlastně mezi třeba největší podniky na Maltě a je třeba si uvědomit, že vlastně ta definice malých a středních podniků závisí i na struktuře hospodářství té dané země je zcela zřejmé, že nové technologie, eh, rozvoj softwaru eh, i eh, softwary pro výrobní systémy, to dnes je vlastně dostupné i tam, kde to nebylo dříve. A ty je třeba vytvářet síť podniků se zahrnutím malých a středních podniků, tak aby to malé a střední podniky byly součástí eh, dodávek do průmyslu, protože tento řetězec je důležitou součástí průmyslové politiky. A pokud chceme vytvořit konkurenceschopnost průmyslu, musíme mít podniky, které jsou hluboce zakořeněny v té ekonomice, e, protože e, prostě mají dlouhou tradici v tom hospodářství, mají spolupráci s mnoha evropskými podniky, třeba i s těmi velkými. Tomu musíme věnovat e, pozornost, o tom hovořil i Jorgo, protože s tím pak souvisí třeba ta otázka pladeb. Je třeba zajistit, že ty podniky se nebudou muset potýkat s tímto problémem. A musí být také zapojeny do inovací. Je třeba, aby, aby potom mladí lidé měli chuť zakládat si takovéto malé, malé a, a střední podniky v nejrůznějších oblastech. Takže je tady určitě e, obsáhlá materie, na které můžeme pracovat. To je tedy můj příspěvek do diskuse a nyní dávám slovo paní e, Pětikajnen a potom pan Cavaleros Santos, že by se ještě někdo přihlásil, pan Koferáty. Takže nejprve paní Pětikajnen. Uh, děkuji vám. Eh, velice důležité body tady už zazněly a já je mohu eh, ve většině případů podpořit. A děkuji zpravodajce, navrhovatelce za velmi dobrou práci. Eh, myslím, že je tady eh, specifický eh, bod eh, účinnosti zdrojů při nové industrializaci Evropy. Myslím, že je velice důležité, aby Evropa opravdu zajistila novou industrializaci. Často hovoříme o službách a podobně, ale potřebujeme také industriální strukturu, výrobní strukturu, to je velice důležité i pro spotřebitele. A teď se dostáváme k otázce, jak to udělat. Je velká otázka, zda se máme snažit eh, konkurovat na včerejších trzích, nebo na dnešních trzích, nebo ještě lépe na zítřejších trzích. Ehm, člověk nemusí být velkým environmentalistou, když eh, se může zajímat eh, o trvalou udržitelnost a můžeme konstatovat, že více lidí používá více ehm, výrobků za kratší období. A eh, další prodáváme přímo po světě. Takové typy trhů a takové produkty potřebují určité zdroje. V podstatě budeme potřebovat Eh, zajistit zisk podnikům, které zajistí eh, prosperitu společnosti a uspokojí také spotřebitele. Žádný z podniků a žádný členský stát není schopen to udělat sám. Potřebujeme opravdu evropskou perspektivu. Potřebujeme strategické myšlení k horizontu 2020 z hlediska našich strategií musíme strategicky přemýšlet a monitorovat eh, situaci na vnitřním trhu a připravovat příslušné právní předpisy. Proto je velice důležité nejen pro naše, naši budoucnost, ale také pro úspěch eh, strategie industrializace, aby to sehrávalo eh, důležitou úlohu, aby to bylo dobře chápáno a aby tady byl pozitivní eh, přístup eh, ze strany všech, tak jak se to projevuje u naší navrhovatelky. Děkuji a prosím další řečník. Děkuji, pane předsedo. Téma průmyslové politiky je v Evropě dnes velice aktuální a to z důvodů, eh, které tady už uvedla navrhovatelka a také kolegové, kteří hovořili přede mnou. Platí to absolutně a ještě více to platí eh, v době krize, v době velmi těžké krize, na kterou narážejí členské státy EU. Rozvoj evropské ekonomiky eh, se nemůže obejít bez průmyslové politiky eh, na náležité úrovni v celé EU. Potřebujeme průmyslovou politiku, která je koordinovaná Evropskou unii. A myslím, že jsou některé předpoklady, které musíme zdůraznit u této otázky. Především při restrukturalizaci a reorganizaci podniků musíme hájit ty podniky, které již existují. Jinak ztrácíme určité aktivity, které by se přesunuly do eh, zemí rozvojových, eh, do nově rozvíjejících se zemí, kde podmínky eh, konkurenční jsou pro podniky výhodnější, kde podniky mají nižší náklady v době krize je třeba brát v úvahu toto otázku a zvrátit negativní eh, tendenci, investovat do inovací, investovat do eh, nové struktury výroby. A to je druhé velké téma. Průmyslová politika potřebuje výzkum a inovaci, a to na kvalitní úrovni. Nemůžeme si představit budoucnost Evropy, pakliže materiální statky a výrobky, které vyrábíme, Eh, zůstanou na staré úrovni. Potřebujeme neustálý výzkum a inovace, to je nezbytné jak pro výrobu výrobků, tak i pro strukturu výroby. A třetí téma, také důležité, to je dokončení a posílení infrastruktur v Evropě a to jak lehkých, tak těžkých infrastruktur, sítí, letišť, železnic, silnic. No, myslím, že budeme-li investovat kapitál, potřebujeme mít určitou návratnost tohoto eh, kapitálu. Nikde se nebude investovat eh, v oblastech, kde jsou infrastruktury velmi slabé. Jestliže eh, podnikatel bude muset počítat s určitými eh, dodatečnými náklady pro eh, přepravu zboží nebo pro mobilitu pracovníků z důvodu nedostatečné infrastruktury, no pak ten podnikatel si to eh, rozmyslí, jestli bude investovat v dané oblasti. A také tady otázka uspůsobení infrastruktur v Evropě která je také velmi důležitá. Stejně důležitá jako oživení aktivit, které již delší dobu existují v dané části světa. Já jsem tady zdůraznil tři body a myslím, že ty tři body by bylo dobré zdůraznit. To znamená bránit sektor, který už existuje, jeho reorganizací. Je třeba zdůraznit inovaci a výzkum a vůbec vědomostní ekonomiku, to je velmi důležité v průmyslové politice. A za třetí, je třeba dokončit stavbu a dále třeba posílit infrastruktury. Děkuji. A myslím, že ty infrastruktury jsou skutečně velice důležité. Nikdo další se nehlásí? Prosím, pan Caballero Sanz. Podělíte se s námi o pár myšlenek? Děkuji, pane předsedo, že mi dáváte možnost eh, trošku vysvětlit, co máme na mysli. Eh, když nejen připravujeme toto sdělení, ale především se připravujeme na implementaci těchto myšlenek. Děkuji za pozitivní eh, přijetí textu a za myšlenky, které tady zazněly v rozpravě. Mám pár bodů, které bych rád zdůraznil. Toto sdělení je, myslím, jasný důkaz ze strany komise, že průmyslová politika musí být páteří, kolem které se vyvíjejí další politiky. Prožíváme těžké doby, 3 miliony pracovních míst ve výrobních sektorech za posledních několika let zmizelo. A proto musíme realisticky reagovat. Konkurenceschopnost je dlouhodobé pravidlo, tak dlouho, jak jen si to můžu vůbec vybavit a já už tady působím nějakou dobu. A teď je na čase, aby to začalo v praxi fungovat. <clears throat> Proto je zapotřebí konat. Není tady žádný záměr a není na to ani žádný nástroj, aby tady šlo o nějaké centrální plánování. Nic takového jsme nepředložili. Předložili jsme určitou řadu oblastí. Všichni se domnívají, nejen Evropa. A můžeme se podívat na um, Obamovy uh, stránky o průmyslové politice a najdete tam stejná témata, jako to, o čem hovoříme my. Nikoli jako sektory, eh, kde je třeba vybrat nějaké výrazné podniky, ale e, jako oblasti, kde je třeba v nejbližší budoucnosti zajistit určitý růst a rozvoj. A když se nám podaří mít e, nástroje e, z hlediska trhu, financí a dovedností, pak si myslíme, že evropská ekonomika může přinést výsledky. Může přinést výsledky, protože do toho hodně investujeme. Můžete si zpětně vybavit náš rámcový program pro výzkum a vývoj a najdete tam stejná témata, která se tam opakují už eh, řadu generací výzkumných programů. Bohužel u mnohých z nich se nám nepodařilo eh, čísla eh, výzkumu a vývoje přeměnit do skutečně vůdcovského postavení v průmyslu. My se pokoušíme tentokrát to změnit. Chceme toho dosáhnout vytvořením podmínek, které umožní eh, rozvoj těchto trhů. Je tady řada trhů, které jsou připraveny eh, k rozvoji. Všichni vědí, není to žádné tajemství, že podíl eh, takzvaných čistých automobilů bude v budoucnu růst. Bohužel, ale nemůžeme začít s investicemi do všech infrastruktur, například na nabíjení eh, baterií nebo na nejrůznější eh, infrastruktury ve městech, eh, aby to bylo připraveno na příchod nové generace vozidel. Bohužel jsou tady různé normy, které se rozvíjejí i přes doporučení komise, průmysl nedospěl k dohodě v této věci. A to je vlastně brzdění všech investic, brzdění eh, rozvoje. Nemůžeme už nečinně sedět a přihlížet eh, tomu, jak se problém neřeší. Totež se týká biotechnologií. Eh, řada technologií je k dispozici, řada vědeckých, technologických vědomostí jsou k dispozici a když vytvoříme podmínky, které podnikům umožní eh, navzájem si důvěřovat a sdílet eh, technologie a založit je do té skládačky, eh, pak se vyplatí investice. Obecně to myslíme, že je třeba učinit tyto kroky a vytvořit podmínky. A myslím, že nakonec uvidíme, že dosáhneme hodně rozvoje v oblasti biotechnologií nebo Eh, v oblasti vozidel. A mm, to eh, myslím, že bude rozhodující. McKenzie eh, Master v prosinci zveřejnili zprávu, kterou vám doporučuji. Odhadují, že o 350 miliard v období 2007 až 2011 poklesly investice v Evropě a ve stejném období tady bylo 750 miliard eur, které se objevovaly v Eh, účetnictví eh, stovky nejvýraznějších eh, firm. Možnost hotovosti, aby tyto investice byly využity, tady existují a musíme být velmi opatrní. Jaký signál vysíláme průmyslu? Musíme být opatrní, abychom vytvořili správný, správné prostředí pro tyto cíle pro nové příležitosti, nový růst a nová pracovní místa. Děkuji. Děkuji vám za eh, tento, toto vysvětlení a také doporučuji zprávu McKenzie, jako i celou řadu dalších věcí. A eh, prosím, eh, chcete paní Gebhardt mít závěrečné slovo? Já bych chtěla jenom poděkovat všem eh, diskutujícím eh, za jejich vstupy, eh, které pro mě budou důležité, nad kterými se určitě budu ještě zamýšlet. Já bych ráda ještě jednu věc, ale řekla směrem k Evropské komise. Lobby biotechnologického průmyslu se mně zdá zřejmě je velmi silná a naráží vždycky na obrovský ohlas u Evropské komise. Čili kdekoliv se mluví o průmyslu, průmyslu, tak se zmiňuje biotechnologie a to je to, co mě děsí v tom, co mm, komise teď navrhuje, to je to, čemu já říkám plánované hospodářství. Já si myslím, že bychom to měli přenechat výzkumu, vývoji, vědě, aby přišli s tím, eh, na co se zaměřit. Já eh, samozřejmě souhlasím eh, s tím, že bychom měli vytvářet infrastruktury a rámcové podmínky pro vědu a výzkum, tak, abychom se otevřeli kreativitě v této oblasti. A nikoli tak, kde podniky již vyčerpaly Eh, všechny své možnosti. Eh, nevím, proč bychom teď měli eh, podporovat ten velký průmysl. Měli bychom podporovat ty, kteří zakládají nové firmy, které, kteří zaplňují mezery na trhu, přicházejí s novými, s novými myšlenkami, s kreativitou. Ty bychom měli podpořit a neměli bychom předem určovat směr, kterým se vydáme tak jak to dělá komise. Já jinak děkuji všem kolegům za jejich příspěvky, protože opravdu řekli mnohé <clears throat> věci, které jsou důležité zlepšení například eh, trhu se zbožím. Pane Švábe, máte absolutně pravdu. Duální vzdělávací systém, který se ve Spolkové republice Německo velice osvědčil, to je opravdu požehnání, abych to řekla jednoduše. A eh, já vím, že eh, ve Francii například si velice stěžují na to, že dobře kvalifikovaní mladí lidé mají pouze teoretické znalosti a nemají ani tušení o tom, jak to funguje v praxi a že je třeba v této oblasti něco udělat. A mm, e, dále národní e, podpůrné banky pro e, obnovu a rozvoj, pane Chacimarkakisi, ano, výborná připomínka prodlení s platbami. Ano, také mm, pravdivá připomínka a k tomu je mm, třeba připomenout také německou politiku. Proč teď spolková vláda, pane Chaci Marka Kisi, Eh, směrnici o mm, prodlení v platbách, což je minimální harmonizace, <clears throat> používá k tomu, aby se splatnosti v Německu prodloužily. Mm, takže mm, nad tím se musíme také zamyslet a promluvme si o tom s německým ministrem hospodářství, paní Rühle. Um, finanční plánování pro vědu a výzkum, ano, eh, já eh, toto určitě ehm, zařadím ehm, do své další práce, protože je také důležitá věc, e, samozřejmě účinné využívání zdrojů paní Petikajnem. Na to se také musíme zaměřit, ano, musíme naformulovat cíle, co chceme. E, účinné využívání zdrojů, účinné e, využívání energie, tyto cíle průmyslové politiky musíme nadefinovat, tak aby věda a výzkum eh, byla podpořena právě tímto směrem. Potřebujeme samozřejmě na to peníze a potřebujeme naznačit cestu. Musíme nechat svobodu podnikům i vědcům, aby řekli, co chtějí. Musíme nechat svobodu občanům, aby se rozhodli, kterou technologii chtějí nebo nechtějí, ale nesmíme to my za Evropu určovat. Musíme um, ponechat tyto svobody a to si myslím, že je správná cesta cesta v tomto smyslu eh, také předložím návrh a děkuji tedy vám všem za vaše příspěvky i vám, pane předsedo, protože samozřejmě rovnováha národních ekonomik to je rozhodně také jeden z důležitých cílů. Já už se těším na diskusi eh, pane Švábe, protože vy jste říkal, že se vám nelíbí, že v mém bodě čtyři zmiňuji minimální mzdu, ale já ji tam zatím vůbec nezmiňuji ta minimální mzda tam zatím není, já jsem jenom oznámila, že to, eh, že to tam zařadím, protože eh, <clears throat> je, a ne, neakceptuji také eh, ten argument kompetenčních důvodů. Já si myslím, že k průmyslové politice musíme přistupovat z hlediska globálního a hospodářská a sociální politika nejsou ve vzájemném rozporu, mohou se vzájemně, eh, vzájemně obohacovat, takže já tam tento bod rozhodně zařadím, přestože eh, vám se to zrovna nelíbí. Takže já se opravdu těším na další diskuse. Good, well, it's been an excellent debate. Děkuji, to byla výborná rozprava, rozprava, jakou bychom měli mít eh, častěji Mm, kde každý může vystoupit, kde máme opravdu co říct my jakožto výbor. Já tedy prosím, abyste pokračovali. Myslím, že tady je velká přidaná hodnota v celé řadě pozměňovacích návrhů. A nyní prosím e, přejdeme ke dvěma velice důležitým e, stanoviskům, které děláme pro Ekon. E, musíme se také rozhodnout o naší žádosti pro posílenou eh, spolupráci, jaký požadujeme. Očekávám, že tento návrh bude zamítnut eh, vzhledem k tomu, že jsme nebyli úspěšní při eh, prosazení našeho návrhu. Velice toho lituji. Podobně je tomu také u lékařských zařízení či nástrojů. A musíme se na to dívat s pozitivním Eh, hlediskem. Samozřejmě nemůžeme eh, počítat, že jakýkoliv, eh, nemůžeme, nestačí, že tady vyjádříme určité návrhy, ale ještě jde o to, aby se tyto návrhy skutečně pak dostaly dále do zprávy příslušného výboru. My se dostáváme k tématu klíčových informačních dokumentů o investičních produktech. Navrhovatel pán Antonio Panzeri, je tady, jsou tady stínoví zpravodajové, paní Rüle a další. A myslím, že já předložím určité pozměňovací návrhy mm, za stínového zpravodaje pro naši frakci. A máme e, také zástupce komise k tomuto tématu, že? E, nemám tady napsané jméno, e, ale prostě dám slovo i komisi později. Uvidíme, kdo tady bude za komisi. A zatím, aha, pane Štěrluté, kde tady za komisi? Ano, je to tak. Je to pan Lute? Pan Lute? Ano. Děkuji. Já se omlouvám, <laughs> že já vás tedy vyzvu později, abyste se k tomu také vyjádřila. A nyní prosím pan Panzery, eh, chtěl byste eh, prosím hovořit o pozněvacích návrzích? Eh, nebo nejdříve otázka? Já to chápu tak, že výbor Econ eh, přeložil rozpravu na 27. Eh, to znamená, že je tady více prostoru. Myslíte si, že je tedy nutné toto vyjasnit? To dává vlastně daleko, více moc, daleko větší moc tomuto výboru. E, výbor Ekon má velice odlišný přístup k tomuto tématu než my. E, my, pokud si chceme vlastně zajistit určitou paritu, tak musíme opravdu zdůraznit stanovisko spotřebitelů. Já myslím, že otázka e, příslušnosti je tady velice důležitá. Když se nám něco nepodařilo teď, to neznamená, že se nám to nepodaří v budoucnu. Eh, my se snažíme, jak jen je to možné. A já myslím, že ten problém je, že výbor Ekonce prostě eh, nechtěl pustit do nějakého vyjednávání a prostě celá ta věc je poněkud složitá. Pro mě je těžké vyžadovat další a další schůzky. Na druhé straně, můj názor je, že Eh, když se podíváme na to, co zpracovává výbor Ekon, tak eh, vidíme, že je to také otázka, eh, jak k tomu přistupuje zpravodaj. My samozřejmě vidíme hledisko spotřebitele. My se snažíme maximálně spolupracovat. Já všem navrhuji, bychom neodložili Eh, neodložili eh, hlasování. Myslím si, že bude daleko účinnější, když budeme mít naše stanovisko již na stole před dalšími, eh, před dalšími jednáními. Evelyn chce něco říci? Ano, pane předsedo. Řekl jste, že musí rozhodnout konference předsedů. To znamená, že oficiálně to ještě rozhodnuto nebylo. Počkejme tedy. Příslušný eh, výbor se rozhodl, že odloží hlasování. Nám to tedy také dává trošku více času. Jestliže oni budou mít spoždění, tak my ho můžeme využít. A chtěla bych eh, říci navrhovateli i stínovým navrhovatelům, že můžeme mm, považovat naši práci již nyní jako práci přidruženého výboru. Takže dokud není oficiální rozhodnutí, eh, tak samozřejmě příliš eh, udělat nemůžeme, ale nebrání nám to eh, dobře si připravit terén. Já o tom budu hovořit s naším předsedou frakce a uvidím, jak se můžeme bránit. Když se podívám na to, co se odehrálo v posledních letech, v posledních letech jsme vždycky všechno prohráli. Jsou oblasti, kde jsme měli e, pravomoci, příslušně sdíle, případně sdílené pravomoci a po každé Eh, odmítnutí eh, pana Lejna, který je předsedou předsedů výboru, eh, který se vždycky stavil proti nám. To je přece mm, neuvěřitelné, že se tak obrovská moc dává jedinému poslanci, panu Lejnovi, který přece není jediný v parlamentu. Jednou bychom si měli položit otázku, proč je tady vlastně taková převaha názoru paní La, pana Lejna. Přece není možné, aby on rozhodoval úplně o všem. Eh, já myslím, že to je věc, kterou můžeme projednat dnes odpoledne na zasedání eh, koordinátorů. Jsou tady dva různé eh, názory na časový průběh. Je tady možnost, možné odložení nebo pokračování podle původního plánu. Otázka, jak se prostě zvládají pravomoci a příslušnosti všech výborů, to bude na programu příští týden, na programu jednání předsedů výboru. Není to příliš transparentní proces, to je pravda. Prosím, chcete do toho vstoupit? Jenom velice stručně za EPP, a já to říkám v přítomnosti paní Petikainen, stínové navrhovatelky. Myslím si, že e, odložení by nebyl problém. Ovšem, když se podíváme na příslušnost a na konflikt příslušnosti výboru, e, pak Eh, například i pro výbor eh, pro zaměstnanost a podobně, eh, tak to opravdu vytváří celou řadu problémů. Možná by pomohlo, pane předsedo, kdyby paní Gebhardt promluvila se svým předsedou, aby tato část se mohla nějak vyřešit, protože to, vyřešilo, protože to vytvořilo v posledních měsících celou řadu problémů pro náš výbor. Ano, Eh, prostě mm, eh, zpravodajové také ne vždy velice nadšeně spolupracují, abych to takto formuloval. Tedy prakticky vzato, já souhlasím s tím, že bychom měli pokračovat na té bázi, eh, na které pracujeme, to je na hledisku spotřebitelů a Prostě to v každém případě tak to budeme dělat, ať už dopadne rozhodnutí jakkoliv. Pane Panzáry, prosím, chcete nám předložit své eh, stanovisko a pak eh, dáme slovo stinovým navrhovatelům. Prosím, pan Panzáry. Děkuji. Eh, také já chci říci, že souhlasím abychom usilovali o co nejpozitivnější řešení tohoto konfliktu o příslušnosti. Spotřebitelé by neměli být obětí těchto rivalit mezi parlamentními výbory. Musíme udělat vše, co je možné, abychom hájili naše pozice. Chci poděkovat všem stínovým navrhovatelům, kteří na tom hodně pracovali. Především chci poděkovat za určité směry úvah, které předložili včera na schůzce o kompromisních návrzích. 16 kompromisních návrhů se týká především formy, ale také obsahu článku 6, 8 a 11 a také mechanismu eh, alternativního řešení sporů článek 15. Většina eh, mohla dojít ke konsensu, například eh, vyloučení propagačních či reklamních zmínek, otázka rizik spojených eh, s produkty, náklady na prostředníky, otázka odpovědnosti subjektů, smluvních stran a pak návrh počítá také s tím, že je tady celá řada technických norem od eh, orgánů dohledu a to musí být nejdříve otestováno a pak teprve schváleno. Pokud jde o řešení sporu, já tady mám několik pozměvacích návrhů, eh, abychom měli trošku podrobnější strukturu těchto postupů. Především jsem se soustředil na odpovědnost členských států, eh, Členské státy musí zaručit, že postup bude probíhat náležitě. Spotřebitel musí být správně informován o různých možnostech eh, dovolání opravných prostředcích a také otázka kolektivního řešení sporů. Stínoví navrhovatelé ještě navrhli odkaz na směrnici o alternativním řešení sporů nebo nařízení v této věci. Eh, není tady příliš mnoho kontroverzních bodů, je tady článek 6 o systému eh, klasifikace rizik, odstavec 5 článku 8 no, také. A budeme se snažit nově formulovat některé kompromisy, abychom dosáhli konsensu, maximálního konsensu. Eh, pokud jde o horizontální eh, názory různých navrhovatelů ve velmi plodném a pozitivní atmosféře, já tedy věřím, že díky tomu všemu bude možné velmi rychle dospět k pozici, která bude sdílena v době hlasování eh, všemi členy výboru. Děkuji vám za vaši eh, práci a děkuji za práci stínových zpravodajů při hledání kompromisu. Paní Petikainen, děkuji eh, panu zpravodaji za velice dobrou spolupráci. Především, než se pustíme do samotné zprávy, eh, protože pan předseda si nevšiml, že se před chvílí hlásem se hlásila o slovo, pokud jde o spolupráci s dalšími výbory tak eh, já bych jenom chtěla říci, že ochrana spotřebitelů je pravomocí IMCO a to se týká dalšího aspektu. Nejsou tady pouze ekonomické aspekty, ale také aspekt eh, práv spotřebitelů, například eh, cestujících a podobně. Pokud je o kompromisní text, který jsme projednávali včera, tak a také pokud jde o obecnou eh, rozpravu, eh, budu se vyjednovat, vyjadřovat tedy spíše obecně a nebudu se pouštět do těch jednotlivých formulačních eh, detailů. Myslím si, že všechno se ubírá dobrým směrem. Já bych chtěla uvést několik bodů. Za prvé, velká diskuse se týká rozsahu působnosti. Myslím, že jde o věc, která je ve prospěch spotřebitele a jde také eh, o zájmy spotřebitelů, aby to eh, pole působnosti bylo co nejširší a aby eh, byly vyloučeny pouze státní obligace, ale jinak, aby to pokrývalo všechny produkty. Dále uvidíme, jak z dlouhodobého hlediska budeme moci k této otázce přistupovat, protože jsou různé produkty, ne, jsou tady jednoduché akcie, ale také další. Takže mm, doufám, že i s komisí, i s radou najdeme společný společný základ. Myslím, že celkově vzato je tady odvedna velmi dobrá eh, práce. Já tedy neustále říkám spotřebitelé, eh, když hovořím o těchto investorech, ale chci říct, že prostě různí spotřebitelé mají různé eh, potřeby a proto potřebujeme udržet eh, co nejflexibilnější prostředí pro tyto spotřebitele. Pokud je o délku textu, to musíme udržet v náležitých proporcích a musí také text být jasně formulován, musíme zcela jasně hovořit o nákladech, aby spotřebitelé, kteří potřebují eh, opravdu velice srozumitelnou informaci, takovou informaci skutečně dostali. A pak jsou tady také křížové odkazy na jiné dokumenty. Eh, spotřebitelé by třeba potřebovali v některých věcech podrobnější informaci o daném produktu. A to eh, se týká dalšího aspektu, otázka rizika. To riziko samo o sobě není špatné, jde o zda spotřebitel tomu riziku rozumí a zda po pochopení rizika, zda je schopen se rozhodnout, eh, zda chce podstoupit takové riziko. A takový typ informace by měl být jasný. Mm, nemůžeme naznačovat, že riziko je v každém případě špatné, každé riziko, že je špatné, protože samozřejmě míra rizika pak e, přináší také možnou výši zisku. Dále je otázka struktury nákladů, protože to samo o sobě může být jistým rizikem pro investora, když si nejste jistí, že v té struktuře nákladů je tady určitá kumulace eh, prostředníků, pak eh, prostě eh, nemůžete ochránit svou investici proti inflaci, nebo dokonce to pro vás dopadne hůře, než kdybyste vložil peníze na běžný spořící účet. Struktura nákladů a kumulativní impact by měly být jasně srozumitelné pro spotřebitele a také by tady měly být určité referenční, referenční hodnoty v daném účtu Dalším bodem je otázka rozvojových strategií versus dalších aspektů. Já jsem tady trošku skeptická. E, otázka e, minulých e, výnosů, zda minulé výnosy jsou opravdu směrodatné pro to, jaké další výnosy můžeme očekávat do budoucna. A to všechno je také velice důležité pro spotřebitele, aby se mohlo rozhodnout u daného produktu. A v neposlední řadě ještě je tady otázka, jak řešit spory. A tady je odkaz na nedávno projednávaný systém ADR a e, to je vlastně takové křížové e, odkazování na další typy právních předpisů. Takže to jsou některé body, které je třeba ještě objasnit, včetně otázky reklamy a propagace. Ty dvě otázky e, jsou spojeny, ale není možné je směšovat. Děkuji. Um, Děkuji mnohokrát, Kristian Busoj. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl poděkovat navrhovateli za jeho práci na tomto dokumentu. Je to velice dobrý základ pro další diskusy. Děkuji za jeho snahu o vytvoření maxima kompromisních pozměňovacích návrhů. Myslím, že nakonec bychom měli mít dokument jasný, přesný, nezavádějící. Také by to měl být nástroj, který umožní srovnatelnost investičních produktů na trhu. Já sám si myslím, že měli bychom zvolit flexibilní přístup k této otázce vzhledem k tomu, že máme tedy Evropský bankovní orgán, eh, orgán pro pojistné produkty a tyto orgány mají eh, pravomoc pro vytváření různých regulačních norem pro formát těchto informací. Je důležité, aby vysvětlující prohlášení na počátku jasně řeklo, že eh, samotné ty klíčové informační dokumenty Eh, jak si nestačí pro eh, rozhodnutí o tom eh, investičním produktu, že je třeba mít i další podrobné informace. Pokud jde o jiné informační otázky, spotřebitel musí znát náklady, které pochopitelně mají vliv na návratnost investice. Ty informace by měly být dostatečně podrobné, protože jinak často spotřebitel Eh, často neví, kdy a jak eh, se to aplikuje. Dále informace někdy nejsou úplně snadno poskytnutelné, zvláště u nákupu online, ale je-li to možné, tak informace by měly být poskytnuty. Eh, invest investory eh, také určitě mohou zajímat další podmínky nákupu, například zda je potřebná nějaká minimální počáteční investice a podobně. Pokud jde o informace o výkonnosti produktu, já jsem také předložil obdobné pozměňovací návrhy jako kolegové. Je třeba investory vždy varovat, že ten nejlepší výkon není vždy spolehlivým ukazatelem toho budoucího výkonu. Souhlasím tady s panem Pancerem, že když nějaký produkt se srovnává, je třeba poskytovat klíčové informace tak, aby ten retailový investor si mohl srovnat eh, tedy ten, tu výkonnost produktu s nějakým tím srovnávacím měřítkem. Mám velké výhrady eh, ohledně principu eh, předkládání nejprve negativních informací. Pokud jde o zodpovědnosti toho, kdo nabízí ten investiční produkt, je tady třeba mít jasnou vazbu mezi odpovědností za to, že ty klíčové informační dokumenty neobsahují vše, co, v tom, vše, co obsahovat mají. Na závěr pár poznámek o ustanovení o alternativním řešení sporu. Komise tento článek podle mě neformulovala nejlépe. Chtěl bych připomenout, že jsme se nedávno dohodli na balíčku ADR, ODR, to se má odhlasovávat na plenárce v březnu a nemůžeme ignorovat existenci této směrnice. Toto nařízení by tedy nemělo jít proti tomu, co je ve směrnici. Ty odkazy by se měly zlepšit pokud jde o dostupnost mimosoudních postupů. Přidanou hodnotou tohoto článku je pouze to, že umožňuje zapojení vlastně i zprostředkovatelů do postupu řešení sporu. Ale někdy ta formulace je nejasná. Cílem by mělo být zachovat právo eh, řešit to soudně, ale musíme si uvědomit, že tam jsou tedy nezávazné výsledky eh, tohoto řízení a žádné požadavky v podstatě nesouvisí s přístupem ke spravedlnosti. Myslím, že eh, ten přístup je velice restriktivní a to může tedy ohrozit účast v ADM. Um, Děkuji, paní Rühle. Budu jenom eh, stručná. Eh, nemohla jsem být na schůzce stínových zpravodajů, ale kompromisní návrhy eh, pana eh, Panceriho jsem si pročetla a rozhodně je podpoříme. Panu zpravodaji chci za ně výslovně poděkovat. Thomas Handel. Thomas Handel. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Já chci jednoznačně říci, že návrh komise eh, vytvořit tady větší transparentnost každopádně podporujeme, výslovně podporujeme, ale máme problém s tím, eh, co komise jaksi pokrátila. Eh, vlastně takový ten doplněk Eh, tedy eh, balíčková zařízení, eh, balíčkové produkty. Tam si myslím, že je potřeba se k tomu vyjádřit podrobněji. Na tom jsme se shodli mezi stínovými zpravodaji. Jsme toho názoru, že také uvádění poplatků za zprostředkování by například v této směrnici neměly hrát roli zrovna tak jako důkazní břemeno ehm, Tady eh, jsme jiného názoru eh, nežli komise. Spravodaj eh, tady uvádí vynikající kompromisní pozměňovací návrhy, které podpoříme kolega Pancery si myslím, že se správně vyjadřuje k rozsahu platnosti této směrnice a to my výslovně podporujeme. Jiný názor eh, bych měl ve věci odpovědnosti a ručení. Eh, kromě emitenta i zprostředkovaté eh, by měl doplňovat, dodávat určité informace a tudíž nést odpovědnost a s tímto názorem my nesouhlasíme. Co se týče Eh, toho eh, původního pojmu eh, příbalového letáku, tady si myslím, že to je trochu zavádějící, že to zavádí jaksi ke srovnání s léky, za každý, eh, ke každému léku vydává lékárna eh, příbalový leták eh, o jeho použití a rizicích, ale nám se zdá, že analogický přístup, analogický přístup u investičních produktů není v pořádku. My si myslíme, že by bylo správné zajistit hlavně srovnatelnost. Rozhodně tady Eh, ty příbalové letáky musí být srozumitelné, protože eh, například u léků by eh, nebylo v pořádku, kdyby ten příbalový leták mohl každý lékárník ještě rozšiřovat tak, jak se mu zrovna hodí nebo za co považuje za správné. Takže ten, kdo nabízí produkt, by měl nést za, ní, odpo, za něj odpovědnost, ale neměl by mít možnost přidávat k příbalovému letáku další informace, e, protože tam by se mohly dostat i informace reklamní nebo e, upozorňuji na různé praktiky prodejců, se kterými jsme se setkali v posledních letech, kdy e, vlastně Eh, byly eh, eh, vnucovány spotřebitelům určité produkty a nebyly upozorňováni na rizika. Tady, jak už jsem říkal, podporujeme návrhy zpravodaje. Dále, že zprostředkovatel a zase to srovnám s těmi léky, eh, ponese určitou odpovědnost. Samozřejmě lékař i lékárník jsou odpovědní, částečně odpovědní za to, eh, jaký lék doporučí ehm, pacientovi nebo spotřebiteli. Eh, poslední rozhodnutí tedy jednak informace o vhodnosti toho léku jsou v příbalovém letáku, ale nakonec o tom rozhoduje lékař nebo lékárník. Podobné je to s, s investičními produkty. V základním informačním listě jsou určité informace a v předpisech nebo v požadavcích na poskytování poradenství jsou další požadavky. Důležité je, aby důkazní břemeno v případných otázkách ručení za škody, odpovědnosti za škody, vycházející z nesprávných údajů, eh, aby to důkazní břemeno bylo na straně emitenta, protože pro malého investora obvykle eh, není možné, aby prokázal, kde ta škoda vznikla. Čili emitent musí prokázat, že jeho údaje eh, k těm investi- dodávané s těmi investičními produkty produkty odpovídají mm, skutečnosti. A mm, i tady e, jsou dobré ty kompromisní návrhy, které jsou předloženy a my je rozhodně podpoříme. Já bych zpravodaji rád poděkoval za jeho vynikající práci a jsem optimistický i v tom smyslu, že i u zbývajících bodů určitě dosáhneme schody. Děkuji. Děkuji navrhovateli i stínovým navrhovatelům. Chce ještě někdo vystoupit? Ne, takže poprosím pana Ledeho, aby řekl pár slov k tomu, co tady zatím zaznělo, než ukončíme tuto část diskuse. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem Linde a jsem zástupcem pana Lüdeho. Děkuji za ten pozitivní přístup tohoto výboru. Myslíme si, že je velice důležité zohlednit i e, spotřebitelský aspekt e, v rámci této e, práce. Když jsme rozhodli o těchto KID, tak to by měl být samozřejmě dokument, který bude předložen včas, bude, budou, měly by být formulovány jednoduše a my jsme eh, váhali o tom, zda eh, ty informace mají být kompletní ve všech oblastech, nebo zda se držet kratší varze. Ano, nakonec jsme se pokusili o takovou rovnováhu. Nás samozřejmě zajímá, rádi s vámi probereme podrobnosti toho, co by v dokumentech mělo být. Je také důležité že směrnice PRIPS je součástí balíčku um, se směrnicí MIFID, se směrnicí o um, prodeji a uh, to jsou prostě další pravidla, uh, která souvisejí se zveřejňováním informací. Byly diskuze o postizích, o alternativním řešení sporů. Tam se eh, snažíme už sledovat další vývoj. Ty, eh, ten vývoj směrnice. Samozřejmě chceme eh, mít jaksi konzistenci napříč různými texty v, tém, v tomto odvětví a i zde jsme otevřeni k diskuse s vámi. K těm některým konkrétním otázkám. To je otázka minulé návratnosti. Samozřejmě je jasné, že to, co bylo v minulosti, nepředjímá to, co bude v budoucnosti. A také jsme otevřeni iniciativám z vaší strany, jak třeba vylepšit znění. Otázka toho semaforu, to je také velice zajímavá věc, zda by tam měl být nějaký semafor. My jsme o tom diskutovali uh, u uživatelských produktů a pak jsme si řekli, že by to měla být spíše nějaká škála než eh, semafor. Takže to jsou takové úvodní komentáře z mé strany a těším se na eh, další spolupráci. Předseda, děkuji mnohokrát. Pane Panzery, chcete ještě něco dodat? Myslím, že ten harmonogram zatím ponecháme stranou a uvidíme, jak dopadne ta diskuse s dalšími výbory. Děkuji. Děkuji všem, kteří se zapojili do diskuse. Dovolte, abych se vrátil k pár věcem. Jednak to je ta, eh, ten rozsah působnosti. té dosavadní diskusi se kolegové poslanci vyjádřili pro rozšíření pole působnosti. Já si myslím, že třeba, aby parlament se pokusil tento koncept eh, dostat do návrhu už od samého počátku je to vlastně taková záruka eh, transparentnosti pro spotřebitele, protože čím více produktů mohou srovnávat, tím eh, lépe si mohou potom vybrat. Snažíme se také najít nějaké řešení ohledně délky těchto eh, KID a ohledně flexibility. Musíme se snažit propojit jednoduchost a nutnost eh, podrobně informovat tak, aby spotřebitel eh, se mohl v těch informacích orientovat. Pokud jde o alternativní řešení sporů, tady to má určitou logiku eh, se směrnicí ODR, ale naším úkolem u tohoto stanoviska Měli bychom eh, si vyjasnit i odpovědnost členských států za eh, zajištění řádného průběhu eh, toho řízení, aby byli spotřebitelé informováni o možnostech odvolání a řešení sporu. Co se týče té odpovědnosti ten příklad eh, eh, léků a lékáren asi není úplně vhodný, eh, protože lék přede, lékař předepíše recept a lékárník vydá ten daný lék. Ale i tam je třeba určitého základního směrování. To platí i pro toho zprostředkovatele, kteří také musí nést svůj díl odpovědnosti. Uh, já bych chtěl každopádně poděkovat všem kolegům eh, za vstřícnost a určitě se dostaneme k nějaké schodě. Děkuji. Dobrá, děkuji mnohokrát vám všem za tuto práci. Spravodaj eh, respektive když navrhovatel bude chtít diskutovat o harmonogramu, o pří, případném odložení a hlasování, tak eh, samozřejmě o tom budeme ještě jednat. Je třeba o tom jednat také se zpravodajem z příslušného výboru, zda přejmou naše návrhy už na eh, začátku, protože pokud bychom to odhlasovali eh, a pak to předali eh, zpravodajovi, tak možná bychom je spíše mohli přesvědčit, aby přijali ten náš názor, ať už budeme postupovat podle článku 50 nebo ne, ale to je na vás. Dobře, takže vám děkuji a teď se dostaneme k druhé součásti tohoto balíčku a to je přepracované změní směrnice o zprostředkování pojištění. Naší zpravodajkou je Katrin Styler. Pan Karas je novým zpravodajem za EPP. Nevím, jestli někdo tady bude místo něj. Někdo? Aha, takže on dorazí v 11 hodin, dobře. takže budeme eh, už dětivě čekat na jeho příchod. Pan Chacimarkakis eh, neuna, neunavná paní Rujle je tady za zelené. A já jsem předložil několik pozměňovacích návrhů za EKR, ty jsou docela uh, podrobné, ale nejsem plnohodnotný stínový zpravodaj. Takže Katrin, tady máš před sebou takovou uh, vyselektovanou skupinu lidí. Kdo je tady za komisi? Pan Van Hulen. Prosím, představte se nám. Já jsem Steven Ryan a já jsem nový zástupce ředitele odboru pro pojištění. Tak dobře, takže si vás pak vyslechneme. Děkuji, takže Katrin Styler má slovo. Děkuji, pane předsedo. Je dobře, že je tady i komise. My jsme měli první setkání stínových eh, navrhovatelů včera a já bych chtěla poděkovat jim za zájem a máme 182 pozměňovacích eh, návrhů celkem. Eh, včerejší setkání bylo určitě užitečné. Ukázalo se, že se na některých věcech shodneme pokud jde o klíčové otázky odměňování, transparentnosti, e, křížového prodeje, tam jsou jasné rozdíly. E, myslím, e, že bude možnost kompromisu, že bychom trochu zblížili své názory a je to určitě v zájmu spotřebitelů. Pokud se nám podaří dosáhnout kompromisu, tak bychom mohli skutečně postavit na první místo zájem spotřebitele a to by byl velký jasný signál pro výbor Econ, a mohlo by to i ovlivnit jejich zprávu. Je to třeba uvážit. Víme, že pojistné produkty mají jasný spotřebitelský aspekt a zpráva ekonu eh, v, se soustředí spíše na původní směrnici IMD, tedy směrnici o zprostředkování pojištění. A netýká se, nebo ne, neposiluje už tolik ten význam toho přepracovaného znění. Myslím, že tady je sice problém eh, příslušnosti, ale eh, v odpovědi na to, o, o čem jsme hovořili dříve a co navrhoval pan předseda, tak myslím, že bychom měli mít dostatek času na zvážení kompromisu, tak aby ten náš pohled byl co nejjednotější ten, eh, to hlasování má být 4. března. Hm, máme také jednání 20. března, pokud se nemýlím, takže možná pokud bychom to mohli trochu posunout, ale jak říkal pan předseda, abychom měli velice silný výsledek ještě předtím, než o tom bude rozhodovat. Eh, eh, Eko to má být 27. května. Tak myslím, že ten náš silný postoj bude důležitý. Já pak budu na tom jejich zasedání, abych ho tam mohla přednést. A vyrozuměla jsem, že ten harmonogram pro výbor je trochu problematický, ale chtěla bych poprosit o drobnou změnu, o drobný posun toho harmonogramu. Ze včerejšího jednání stínových navrhovatelů eh, jsme tedy o tom mluvili. Já chci poděkovat Angelice ze sekretariátu, která nám eh, v tom radila. Takže máme pozměňovací návrhy, jsou tady rozpory ohledně křížového prodeje, odměňování a transparentnosti, takže tam ještě to musíme eh, vyřešit, ale to, to včerejší jednání ve mně vzbudilo pocit, že bychom se mohli shodnout a bylo by to určitě v tom nejlepším zájmu našeho výboru, kdyby se nám podařilo takového nějakého kompromisu dosáhnout, ale bylo by tedy dobré, abychom měli ještě trochu více času, zvláště v té situaci, kterou máme ve vztahu s výborem Ekon, protože ta jejich zpráva rozhodně se neopírá o zájmy spotřebitelů. Děkuji, pane předsedo, děkuji také stínovým zpravodajům eh, a všem, kteří se účastnili toho včerejšího jednání za jejich podporu. Děkuji. Dobrá. Tak pokud jde o ten harmonogram, budeme to muset eh, promyslet s dalšími eh, hlasovacími povinnostmi, které máme, ale z toho, co říkáte, mám pocit, že jste eh, trochu vlastně ve spoždění oproti panu Pancerim pokud jde o přípravu kompromisu, asi potřebujete více času, kdežto pan Pancery už má připravené kompromisní návrhy, takže možná by to bylo podstatné. Pane předsedo, ještě jsem měla říct, že výbor Ekon ještě neměl ani zasedání stínových zpravodajů, takže oproti ním jsme eh, napřed. Dobře, tak budeme o tom ještě diskutovat na jednání koordinátorů a probereme to eh, probereme tam další postup. Ale vyrozuměla jsem od vás obou, že e, více času by se hodilo, abychom mohli e, upevnit náš postoj i pro výbor Ekon. Pan Karas tady ještě není. E, chce někdo ze stínových zpravodajů vystoupit? Pan Chacimarkakis. Děkuji vám, pane předsedo. Jak řekla paní Styler, spolupráce probíhá opravdu ve velmi přátelském a příznivém duchu, za to děkuji. Pokud cíl směrnice je e, dosáhnout transparentnosti, zlepšit transparentnosti mezi pojistný, v pojistných produktech, tak e, to vítáme. Společně s e, kolegou Ole Schmidtem jsme předložili pozměňovací návrhy a já bych vás rád vyzval, abyste tyto pozměňovací návrhy jaksi nechali vyznít a nezametli je pod stůl v rámci kompromisu. Pozměňovací návrh k článku 2 například stát eh, se zasazuje o rovné konkurenční podmínky, rovné šance pro všechny zprostředkovatele. Eh, čili eh, měli by eh, dodržovat stejná pravidla ochrany spotřebitela, stejné standardy, měli by, mělo by pro ně být stejné měřítko. A na to by měly dbát členské státy při implementaci této směrnice a měli bychom je k tomu vyzvat. V tom smyslu tento pozměňovací návrh. Další dva pozměňovací návrhy na svobodu usazování, a volného, na téma volného pohybu zprostředkovatelů pojištění. E, to je věc, která se nám zdá, že tam není dostatečně osvětlena. To jsou články 3 a 6. A tady, eh, tady zmiňujeme eh, svobodu usazování. Další návrh eh, se zaměřuje na téma poradenství. To známe zase z bankovního sektoru. Každý, kdo si kdy bral úvěr, zná tento poradenský rozhovor se svým, se zástupcem své banky, ale víme, že v členských zemích je to upraveno různě. Různě k tomu přistupují. Zdali musí například ta osoba, která byla příjemcem poradenství, poradenství musí podepsat, že správně porozuměla té konzultaci. To se uplatňuje v zemích různě a proto my tady požadujeme, aby tady byl eh, eh, nějaký záznam ehm, který jednotný, který eh, vlastně ze kterého vyplývá, že poradce, který tedy mluvil s klientem, a bude to stejné u každého klienta, aby eh, to poradenství eh, bylo zaznamenáno v jednotném zápisu, v srozumitelné řeči a aby eh, z toho bylo jasné, že klient tedy pochopil to, co mu bylo vysvětlováno o pojistné smlouvě. A dále je tady téma minimální harmonizace. Eh, při vší úctě k, mm, ke sjednocování eh, bychom měli nechat nějaký manévrovací prostor pro specifická, specifické úpravy. Proto náš pozměňovací návrh k 19. článku týkajícímu se minimální harmonizace. Děkuji, pane předsedo, a těším se na další spolupráci práci. Good, thank you very much. Děkuji vám. Eh, chtěl by ještě někdo vystoupit? Eh, v tom případě dávám slovo komisi. Chceli se vyjádřit? A, a pak si pravděpodobně uděláme krátkou přestávku, než se pustíme do dalšího bodu. <clears throat> Děkuji. Já mám několik obecných poznámek a pak ještě několik specifických bodů z hlediska eh, priorit komise. Za prvé, toto je zcela jasně návrh orientovaný na spotřebitele, který eh, musíme chápat eh, v celém balíčku návrhu, kde je PREPS, o kterém se právě také byla zmínka, a také MIFID. Paralela s MIFID je velice důležitá, protože MIFID obsahuje pravidla prodeje eh, pro nepojistné PREPS a, a také eh, je tady otázka rozdílů mezi oběma texty v legislativním procesu, eh, by tady mohlo být nebezpečí deformace trhu, takže to je tedy důležité. Jsou tady určité mezery IMD, IMD, které se snažíme vyplnit tímto novým textem a chceme mít alespoň minimální harmonizaci v zájmu spotřebitele. Každý, kdo se podíval na naše posouzení dopadu, eh, chápe, že bereme v úvahu zátěž na malé a střední podniky, včetně celé řady eh, brokerů, tedy traderů a e, bereme tedy v úvahu, jakou zátěž vytváříme pro malé a střední podniky. E, podívejme se na některé e, konkrétnější body. Jaké jsou klíčové priority pro komisi? Za prvé, z hlediska rozsahu. Chceme udržet velice široký rozsah včetně zahrnutí některých oblastí, kde e, se jasně prokázala zneužití nebo nějaká nevhodná, e, nevhodné prodeje, jako třeba například e, cestovní agentury nebo jiné. My bychom byli velice neradi, kdyby se některé tyto věci z rozsahu působnosti vyloučily, protože návrh se snaží být co nejširší. Za druhé, Dalším klíčovým eh, cílem je eh, podporovat přeshraniční aspekty, přeshraniční poskytování služeb a eh, musí to být také založeno na vzájemném uznávání a založené na dobré mm, definici minimálních kvalifikačních předpokladů. To je velice zásadní bod pro přeshraniční uznávání, eh, včetně eh, požadavků na vzdělání, na kvalifikaci. Myslíme si, že vhodná metoda eh, by byla akt přenesené působnosti. Chápeme, že každý tento názor nezdílí. Můžeme o tom dále diskutovat. Ale podrobnosti jsou velice důležité, například u požadavku na kvalifikaci. A když se rozhodneme, že to vložíme do hlavní části směrnice, pak eh, bude následovat velice podrobná diskuse v legislativním procesu. Proto si myslíme, že vhodnější eh, do, eh, dosažení cíle by bylo akt přenesené působnosti. Jak už jsem říkal, je tady určitá paralela s MIFIDem. Mm, to je tady ta důležitost, která by nás mohla inspirovat otázka cross-sellingu. Eh, MIFID má některé konkrétní ustanovení o mm, cross-sellingu a to by nás mohlo inspirovat pro nalezení řešení na různé názory na cross-selling v tomto případě. A mm, tady myslím, že možná ještě není to nejvhodnější období, ale eh, na předložení těchto poznámek, ale doufám, že to přece jenom objasní diskusi. Děkuji. Děkuji. Takže čekáme na pana Karase. Eh, už, už doráží? Nebo ne? No, tak já myslím, že můžeme si trošku strukturovat zasedání podle eh, dostupnosti stínových zpravodajů. Eh, v každém případě dám slovo paní Styler, aby to uzavřela a možná se to protáhne akorát do 11, kdy dorazí pan Karas. Eh, eh, bod pana eh, Ashleyho Foxe je přesně v 11.15. Takže prosím, Katrin. No, já to se mohu pokusit to protáhnout na 15 minut, pane předsedo. Já Eh, chci říct, že komise tady objasnila eh, především paralelu s MIFIDem a objasnila eh, mm, klíčové priority. To si myslím, že je velice důležité, že se tyto věci objasňují. Mohu vést příklad, kdy komise hovoří o důležitosti Eh, například cestovních kanceláří, tak tady eh, v tomto výboru a také eh, si to uvědomujeme, ovšem ve výboru ICON zcela vyloučili cestovní kanceláře z návrhu a to si myslím, že velice narušuje cíle, jak tady byly formulovány. Pak je otázka eh, přenes, aktu přenesené působnosti. Tady eh, zaznělo, že to může být trošku sporné. Ano, tady můžeme mít odlišné eh, názory. Odpovídá to možná tomu, jak my se díváme na celý tento návrh. A konečně v závěru myslím, že máme-li trošku více času, abychom se pokusili dát dohromady kompromisy, které by prokázaly, že se opravdu zaměřujeme na zájem spotřebitele na prvním místě, tak si myslím, že by nás to posílilo tváří v tvář výboru Ekon. Myslím, že 27. se tomu chce věnovat Eh, ekon. My, když prokážeme, že máme jednotnou pozici, tak si myslím, že nás to velice posílí a mělo by eh, také to posílit eh, důvěru v naše navrhovatele. Prostě samozřejmě časový harmonogram je v rukou koordinátorů, ale já chci poděkovat stínovým navrhovatelům a Eh, chci říci, že máme eh, nebo pracujeme na velice silných kompromisích eh, v oblasti zprostředkování pojištění. Děkuji. Děkuji. Tak myslím, že budeme revidovat časový harmonogram u obou případech, ale máme velice intenzivní program a to musíme brát v úvahu. Bude to záležet na tom, jak eh, rychle připravíte ty kompromisy a jak bude vypadat hlasování. Takže děkuji za odvedenou práci a já nyní udělám krátkou přestávku na kávu. Prosím, buďte tady přesně. Eh, v 11 hodin 10 minut budeme se věnovat návrhu, který se týká hazardních her. Chtěl bych začít včas, eh, abych tady prosím tedy opravdu všichni byli přítomní. Buďte prosím dochvilní, přijděte včas. Je mi líto, že tady vynecháváme pana Karase, ale eh, prostě stanovujeme si eh, stínové zpravodaje, když tady nemohou být, je důležité, aby měli svého zástupce. Jestliže stínový zpravodaj tady není, tak prosím nějak eh, to svěřte někomu, kdo to bude prezentovat, jinak vaše názory, názory vaší frakce nezazní veřejně. Eh, já se omlouvám za takové poučování, ale myslím si, že je to eh, důležitá odpovědnost, aby představitelé frakcí tady zajistili eh, prezentaci těchto názorů. Děkuji a omlouvám se, že to bylo dnes dopoledne trošku v takovém chvatu. A mm, v 11.10 prosím, buď tady dochvilní, protože pan Ashley Fox tady dochvilně bude. Dámy a pánové, děkuji za dochvilnost. A teď eh, se pustíme do hazardních her. Myslím, že celá řada lidí nás eh, u tohoto bodu sleduje také na internetu a proto eh, bych vám chtěl připomenout, že máme tady tento newsletter a je tady možnost se o ně přihlásit. Je tam adresa na internetu, e-mailová adresa na našich webových stránkách. A já vám to každý měsíc rád pošlu do schránky. Jsem velmi rád, že můžeme zahájit diskusi o výboru z vlastního podnětu, reagující na sdělení o Eh, evropském rámci pro hazardní hry. Jak víte, to je téma, kterému se náš výbor věnuje už několik let. A máme velice dobré know-how. Eh, také tady zdravím paní kolegyni, která byla dříve zpravodajkou. Zajímá se o to velice paní Petikainen. Máme opravdu velmi dobré know-how, i když se ne vždy ve všech věcech shodujeme, tak si myslím, že Vzájemné porozumění určitě k tomu, k té schodě jednou dovede, aspoň tak já to vnímám. Ashley Fox se ujme tohoto bodu a já ho vyzývám, aby prezentoval stručně své představy. Pak paní Petikajmem, pan další, paní Ruile a další Pandiom a další, všichni eh, zkušení stínoví zpravodajové jsou tady a samozřejmě vystoupit mohou také členové výboru. Pan Harry Temink je tady, eh, také bude hovořit jménem komise. A myslím, že i paní Hougan je tady. Takže bez dalších průtahů dávám slovo panu Foxovi. Eh, chci říci, že musíme Eh, skončit eh, přesně. Eh, prosím tedy přesně ve 12 hodin, prosím buďte struční, budou i další možnosti, jak pokračovat v diskusi. Takže prosím, pane Foxy, otevřte tento, tuto novou zprávu. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi vděčný za to, že jsem byl vybrán za zpravodaje pro toto velice důležité téma. To je důležité nejen pro můj region, ale také pro jednotný trh. A jsem také velice rád, že pracuji s dvěma bývalými zpravodaji, eh, kteří jsou nyní stínovými zpravodaji. Jejich znalosti eh, spolu s dalšími stínovými zpravodaji samozřejmě bude velice, budou velice důležité od zprávy paní Šaldom k zprávě pana Krojcmana. Nyní se dostáváme k mé zprávě na toto téma a udržujeme si velice dobrou úroveň spolupráce mezi frakcemi. Za poslední eh, týdny jsem se maximálně snažil eh, být v kontaktu se všemi subjekty a partnery, regulátory, eh, různými orgány, podniky hazardních her a nejrůznějšími lobistickými skupinami. Myslím, že jediný způsob, jak adekvátně regulovat eh, hazardní hry online, které jsou jasně přeshraniční, je dosáhnout určité míry harmonizace na jednotném trhu. Musím ovšem respektovat také současné názory, jak v Evropském parlamentu, tak i v Radě. A musíme respektovat princip subsidiarity do nejvyšší možné míry. Pane předsedo, já bych rád naznačil eh, takové ty široké oblasti, které eh, rozebírám ve svém textu. Na, úvě, na úvod děkuji komisi za jejich dobré návrhy, jejich dobré texty, na kterých eh, můžeme pracovat. První oblast, kde je třeba jednat, je dodržení evropského práva. Procházíme obdobím, kdy Eh, komise dělala málo nebo přímo nic pro vymáhání práva a to je velmi politování hodné. Od té doby, eh, co byla zveřejněna zpráva pana Kreutzmana, komise eh, začala být proaktivnější ale je ještě hodně práce před námi a já apeluji na komisi, aby prosazovala pravidla jednotného trhu jednotný trh bude mít výhody eh, z spolupráce mezi eh, vnitrostátními regulátory při vymáhání práva. Například <clears throat> můžeme mít společné technické normy. Eh, to by byla větší účinnost. To příklad společnou <clears throat> identifikaci hráčů. To je oblast, kde EU může přinést přidanou hodnotu. Musíme také působit na ochranu spotřebitelů a v oblasti reklamy. Příklad, schopnost eh, spotřebitelů eh, stanovit si limit pro hraní nebo se sami vyloučit eh, z hraní online a to by platilo v celém jednotném trhu. Můžeme začít určitým kodexem správného chování, například mohli bychom mm, Eh, říci, že eh, hospodářské subjekty, které zde působí, by mohly jasně uvést, že respektují eh, tyto, tato pravidla, pakliže tak budou konat. Musíme mít také opatření proti praní špinavých peněz, abychom zajistili, že k tomu nebude docházet na trhu hazardních her online. A musíme také zajistit, že Tady není žádné eh, zapojení do kriminální činnosti s falšováním výsledků sportovních utkání. V polovině příštího týdne budu hotový. Eh, to znamená, že stínoví zpravodajové dostanou anglickou verzi mé zprávy a brzy budou mít i překlady. Eh, jistě jsme připraveni projednat názory stínových zpravodajů a pakliže eh, tam bude něco naprosto chybět nebo budete mít zcela odlišné eh, názory, já se budu snažit to ještě v prvním návrhu zpracovat. 4. dubna, první termín a doufám, že mezi dneškem a čtvrtým dubnem se sejdeme se stínovými zpravodaji, abychom prodiskutovali eh, možné kompromisy a dosáhli co nejširšího konsensu. Abych tedy uzavřel eh, své vystoupení, řeknu, že se eh, těším na to, že spolu s přínosem stínových zpravodajů vypracuju zprávu, která bude velmi dobrá pro tento výbor. Děkuji. Děkuji za velice jasný nástin klíčových bodů. A Teď paní Petikainen jak vystoupí jako první stínová zpravodajka. Děkuji, děkuji zpravodaji za velice konstruktivní úvodní slovo a za ochotu spolupracovat. Začala bych tím, že velice, naprosto uznávám, že je to citlivá otázka, kde členské státy mají velice odlišné přístupy Eh, někde je velmi málo zásahů do této oblasti, jinde je téměř monopolní situace. Eh, to musíme respektovat, že prostě taková je situace, eh, ze které vycházíme. Z mého osobního hlediska se snažím postupovat velmi otevřeně, velmi transparentně, maximálně věci chápat, jak jen je to možné, abychom skombinovali eh, různé názory, protože eh, spotřebitelé by měli velký přínos z eh, dohody v této věci, kdybychom my dosáhli společného názoru. Souhlasím s tím, že návrh komise je celkem vyvážený a hry online eh, jsou velmi mm, jasně celoevropské nebo dokonce globální. Otázka tedy zní, jak tyto dvě věci skloubit. Na to, že na jedné straně je tady aktivita, eh, která je evidentně globální či evro, celoevropská, a na druhé straně to, že jsou tady velice odlišné strategie i politiky v jednotlivých členských státech. A to musíme respektovat. Takže moje první obecná poznámka je, že hazardní hry jsou aktivitou zvláštního druhu. Nemůže se to eh, srovnávat s jinými produkty na vnitřním trhu. Můžeme to přirovnat k jiným Eh, věcem, které přinášejí potěšení, jako je alkohol nebo cigareta. Eh, v případě, že se takové věci zakazují, vždycky se nadále provozují pod nějakou zástěrkou nebo eh, utajeně. Proto je třeba, aby tady existoval nějaký rámec, který umožňuje jejich provozování, ale vzhledem k tomu, že je to návykové, tak je zapotřebí velice striktně věci eh, definovat a uznat tuto zvláštní povahu. Nás zajímá ochrana spotřebitelů, ochrana nezletilých, ochrana zranitelných skupin. To je druhý velký cíl z našeho hlediska. Kam nás to přivádí? Eh, přivádí nás to k některým problémům a k některým principům, které bych tady chtěla na, eh, předložit k diskusi máme problémy, které se týkají praní špinavých peněz, zločinecké činnosti, návyku, návykovosti a celé řady dalších problematických aspektů. Tyto aspekty se, jak se zdá, více soustředují v aktivitách online než v aktivitách tradičních. Co tedy můžeme udělat a jak chránit hráče? První poznámka je opravdu zcela jasná identifikace eh, hráče. Eh, musíme vytvořit systém, kde je možné identifikovat hráče. A, a eh, kde je omezený počet bankovních účtů nebo případně použitých kreditních karet či jiných mechanismů aby bylo tedy možné identifikovat, kdo hraje, odkud přicházejí peníze a kam odcházejí peníze. To má samozřejmě návaznost na problémy praní špinavých peněz nebo otázku daňových eh, aspektů v různých zemích a podobně. Druhá věc, po takové identifikaci by měly být eh, limity pro hraní, které si stanoví sám hráč, či případně eh, hráč si může sám stanovit eh, své vlastní vyloučení ze hry nebo období, kdy nehraje. Měli bychom mít společné evropské, společný evropský systém, ve kterém, a to by mělo být povinné, ať už je jakákoliv úroveň té hry, musí se stanovit určitý limit, například na týden. A poté, co je limitu dosaženo, tak dojde k zablokování. Když se zablokujete na jedné straně, eh, pak není možné, abyste mohli se na druhé straně zaregistrovat a znovu pokračovat v této činnosti. Čili je zapotřebí, aby tyto věci byly sdíleny a aby limity byly respektovány. E, tyto věci by měly být právně závazné na evropské úrovni a e, měli bychom s tím začít alespoň na úrovni orientačních směrů. Důležité je, že z dlouhodobého hlediska aby to bylo opravdu právně závazné a závazné pro jednotlivé aktéry, kteří poskytují tyto služby na evropském trhu, tak musíme požadovat, aby poskytovatelé těchto služeb byli v Evropě registrováni nebo by měli mít aspoň licenci v Evropě. Problém je otázku evropského či alespoň národního eh, systému sankcí v případě, že se eh, poskytovatelé služeb nebudou registrovat. A poslední bod je velice stručný a týká se eh, nekalé reklamy na hazardní hry online. A také otázka dodržení národního regulačního rámce Eh, jakož i evropského práva. Spravodaj už řekl, že eh, je třeba posílené eh, správní spolupráce mezi členskými státy. Děkuji. Děkuji za tato, tyto jasné představy a prosím dalšího. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Foxy, za prezentaci. To je zajímavé diskutovat opět o hazardních hrách online. A já myslím, že je jasné, že se všichni v této diskusi vyvíjíme. A proto bych chtěla říci, že jménem frakce SAD vítáme sdělení komise. Je to dobré sdělení. Ukazuje to na Eh, důležité aspekty, jako je například falšování výsledků sportovních eh, zápasů a podobně. Především se mně na sdělení komise líbí to, že komise uznává, že v této oblasti potřebujeme eh, společný přístup. Nemůžeme jít příliš rychle, musíme jít krok po kroku. Musíme respektovat kulturní zvyklosti v členských státech, musíme respektovat princip subsidiarity. Ale také si myslím, že eh, bychom se mohli trošku posunout vpřed v oblasti ochrany spotřebitele, protože je zcela jasné, že musíme chránit spotřebitele před eh, gamblery, musíme chránit děti, musíme to dělat odpovědným způsobem a proto musíme Eh, diskutovat, pane Foxy, se všemi partnery, jak zlepšit ochranu spotřebitele. To je největší naše starost ve frakci SAD. V současné chvíli ale ještě nemohu eh, říci, že budeme mít evropskou eh, regulaci hazardních her online, ale věřím, že dojde ke jako spolupráci ve správní oblasti mezi členskými státy a také věřím, že budeme moci předložit určité názory komise mohlo, tom, jak by expertní skupina mohla pracovat ještě lépe. A myslím, že opravdu musíme diskutovat o tom, jak to udělat, jak pokročit před a chránit lépe spotřebitele. Musím ale také dodat, že je těžké nesouhlasit, když říká pan Fox, že musíme eh, zajistit eh, respektování evropského práva. No, proti tomu nikdo nemůže nic namítnout. Ale musíme také uznat, a to je velice důležité, že hry online nejsou běžnou ekonomickou eh, aktivitou. Je to ekonomická aktivita zvláštní povahy a nemůžeme prostě říci, že ten sektor musí dodržet všechny právní předpisy jednotného trhu, protože to ani není možné. Je to zvláštní eh, typ aktivity a to musíme mít na paměti jak jsme to již viděli v rozhodnutích Evropského soudního dvora. Takže myslím, že musíme najít určitou vyváženost, kdy uznáme, že je tady zvláštní povaha hazardních her a jak na to můžeme reagovat. Samozřejmě požadovat Eh, respektování rozhodnutí eh, Evropského soudního dvora a evropských eh, právních předpisů. Musíme také uznat, co se stalo v různých členských státech. Viděli jsme, že došlo k určitému vývoji. V některých nových členských státech se otevřel trh. A musíme prostě přiznat, že to vyžaduje určitý čas aby se našly ty správné cesty, které vyhovují jednotlivým členským státům. Takže přístup krok po kroku, to je opravdu nejlepší způsob, jak to řešit. Já bych uvedla svůj pří, eh, příklad své země, Dánska. Tam je velmi liberální právní předpis o hazardních hrách. A když hovořím s různými hospodářskými subjekty tady i v EU, tak eh, jim se moc líbí dánský model, protože je to velmi otevřené a je snadné dostat licenci a e, také je jednoduché poskytnout příležitost hazardních her pro dány. Z mého hlediska to ale nefunguje tak moc dobře. Ono je snadné dostat licenci, ale Nemůžete otevřít noviny, podívat se na film v televizi eh, a podobně, aniž by tam nebyly reklamy na hazardní hry a ty jsou velice agresivní. To bychom například měli řešit. Máte-li otevřený trh a my otevřený trh eh, můžeme eh, podle Evropského soudního dvora udržet, tak je třeba eh, dohlednout na to, aby otevřený trh neznamenal, že je dovoleno úplně vše a že může být reklama na úplně všechno. Například velice oblíbená hra, kopaná, ano, není možné podívat se na zápas, aniž by tam se neobjevila reklama na poker nebo eh, eh, podobně. A to si myslím, že je problematické. Takže to mám na mysli. Musíme udělat něco na ochranu spotřebitele a to je třeba věc, kde jsem zcela otevřena diskusi o tom, jak řešit tyto problémy. A je tady mnoho věcí, které můžeme diskutovat. Já už teď skončím a těšíme se na diskusy v nadcházejících eh, týdnech a věřím, že najdeme dobrá řešení. Děkuji. Thank you very much indeed. Děkuji mnohokrát. podstatě to potvrzuje, co jsem říkal na začátku, že máme tady opravdu odborníky na tuto oblast a určitě eh, naše práce na této zprávě bude velice efektivní. Zapomněla jsem zmínit také pana Kreutzmana, který eh, zpracovával tu druhou zprávu po zprávě paní Šaldemoze. Eh, Takže Jurgene, jaký je tvůj pohled na věc? Děkuji. Já bych nejprve řekl pár věc anglicky k tomu, co říkala paní Šaldemoze. Všichni říkají, máme zásadu subsidiarity, ano, ale to řešení eh, chránit před závislostí, chránit zranitelné skupiny, Eh, chránit před praním špinavých peněz. To nemůžeme řešit jenom na úrovni členských států, to je zcela jasné. Já vím, že můžeme postupovat krok za krokem, to je jasné, protože ve všech členských státech není systém licencí. Eh, Dánsko je zajímavý příklad, Šlesvicko, Holštínsko se také vzalo tento příklad. Eh, Povoleno je třeba jenom 20 subjektů ale ať už se to říká, eh, ať už se tomu říká regulace, nebo systém licencí, nebo ať už to nazýváme jakkoliv, eh, je třeba přece jen hledat i nějaké řešení na úrovni evropské. Evropský soudní dvůr, to je zajímavé, řekl, že čím více licencí je, tím lépe je chráněn spotřebitel. To jsem si přečetl v jednom z posledních rozhodnutí a to je celkem jasné. Protože když máte šedý nebo černý trh, tak samozřejmě spotřebitele chránit nemůžete. Pokud dobře funguje systém licencí, tak je v tom všem jasno. A teď přejdu do Němčiny, protože e, mám to připravené německy. Eh, s touto iniciativou komise reaguje na požadavek veřejného mínění a na požadavek Evropského parlamentu. Už jsme měli zprávu paní Schaldemose a mou vlastní zprávu. A přes pozitivní celkový dojem jsem toho názoru, že ta iniciativa e, není dostatečná komisi eh, jde o to, aby vytvořila eh, rozsáhlý evropský rámec, aby se prosadily principy eh, vnitřního trhu, jednotného trhu a aby se ochránila i integrita sportu. Na digitálním trhu bez hranic členské státy to ale nemohou zajistit sami, takže komise analyzuje stávající problémy dobře, ale nezachází dostatečně daleko ve snaze o jejich vyřešení. Akční plán neobsahuje žádné specifické um, Eh, návrhy eh, pro online hry. Jinak eh, hlavně se tady vychází z výměny osvědčených praxí komise oznámila, že po dvou letech by se ta iniciativa mm, přehodnocovala a já jsem si jistý, že komise dojde nakonec také k tomu, že musí zajít ještě o krok dál. Já gratuluji komisi k tomu, že Mm, se, eh, že k tomu, že stanovila jako svou prioritu to, aby se dodržovaly principy jednotného trhu a, a eh, Evropský parlament by tuto akci měl podpořit a měl by vyzvat komisi, eh, aby zahájila, aby zahájila postup proti porušování smluv, pokud je obsaženo v národních právních předpisech. Eh, spolupráce administrativních správních úřadů. V textu eh, se říká, že eh, národní úřady pro ochranu spotřebitele mají postupovat nebyrokraticky a spolupracovat, ale ten text je vágní. Například ochrana spotřebitele a výměna eh, eh, osobních informací eh, mezinárodními regulačními úřady prostřednictvím systému národních trhů by mohla být zlepšena. Jde tady o ochranu spotřebitele, zejména nezletilých hráčů. Eh, účinná ochrana spotřebitele potřebuje rámcové podmínky, které jsou vyvážené. Potřebujeme minimální standardy na vysoké úrovni, ale přehnané zakazování a omezování by nevedlo k žádoucímu efektu, eh, protože eh, a neochránilo by mm, provozovatele nebo spotřebitele před neregulovanými spotřebiteli. Potřebujeme legální pravidla pro legální provozování takových her. Pak je tady ochrana proti praní praní špinavých peněz. Zase jde o posílenou eh, spolupráci mezi národními policejními úřady, regulací, úřady pro regulaci těchto her. Eh, většinou eh, jsou žádoucí pravidla na úrovni členských států národní kontaktní body. Výzvou je opět to, co bych tady navr- to, co bude obsaženo v mých návrzích, protože podvod a praní špinavých peněz, to je součást práce orgánů činných trestním eh, řízení, čili i oni musí mít možnost tady postupovat. Eh, musí se tady vytvořit propojení se směrnicí proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Pátá priorita je zachování integrity sportu a zabránění manipulace výsledků sportovních eh, utkání. Je to veliká hrozba pro integritu sportu. Tyto online mm, hazardní hry proto příslušné orgány i sportovní asociace musí těsně spolupracovat, vyměňovat si informace a to jak mezi sebou, tak i s evropskými mezinárodními vyšetřovacími orgány Europolem a Interpolem. Máme vynikající základ pro diskusy e, před sebou a já se těším na návrhy kolegy Foxe a jsem si jistý, že e, budeme spolupracovat určitě velmi dobře, jako v případě mé zprávy a že v parlamentu budeme mít širokou širokou bázi, že, protože tato zpráva vedla k širokému e, souhlasu v parlamentu a to vlastně podpoří komisi v postupu vpřed a to je důležité a nutné, aby tyto problémy byly vyřešeny, protože tyto problémy lze řešit pouze na evropské úrovni a proto bychom měli učinit ten další krok, povzbudit komisi k tomu, aby učinila další kroky na bázi dobrovolnosti samozřejmě, protože máme princip subsidiarity, teď ještě všechno nejde řešit eh, eh, mm, jaksi cestou legislativy, ale v budoucnosti tomu tak určitě bude. Děkuji. Ještě paní Rujle a paní, pan Borgécio, poslední dva stínoví zpravodajové. Paní Rujle. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat nejen panu zpravodaji, eh, ale zejména panu Krojcmanovi a protože jeho zpráva opravdu vytvořila širokou bázi pro práci našeho parlamentu a z té musíme vycházet. Zpráva pana Foxe na ní e, jistě e, naváže. E, mm, a máte pravdu, že je tady konflikt, určitý konflikt mezi principem subsidiarity na straně jedné a mm, těsnou ochranou spotřebitele na straně druhé. Členské státy mm, nepochopili, že je nutné chránit spotřebitele do této míry, eh, že je nutné eh, opravdu odstranit všechna šedá, všechny šedé zóny. Pro mě je důležité, ale eh, co jsou naše priority a já jsem toho názoru, že potřebuji, že když tady je jasný střed zájmů, tak tomu musíme čelit. Otevři, otevírání trhu to je jedna věc, ale boj proti kriminálním, trest, proti kriminalitě, proti závislostem, Eh, proti nekalým eh, reklamním praktikám, eh, na které tady poukazovaly moje předřečnice. To všechno je důležité a musíme tedy zvolit vyvážený a přiměřený kompromis mezi těmito zájmy, které jsou ve vzájemném střetu. A Jen tak se dostaneme dále. Jednou důležitou věcí je otázka licencí samozřejmě, ale ty licence musí být spojeny také s tím, že vlastně ty boj, budeme bojovat bojovat proti těm nekalým praktikám, zločineckým praktikám. A je eh, jasné, eh, že eh, i že vlastně ty nelegální praktiky nezmizí jenom tím, že zavedeme povinné licence. Děkuji. Děkuji, pan Borgecio. Grazie, presidente. Il... Děkuji, pane předsedo. Diskutujeme tady o problematice, eh, která podle mě vyžaduje takový obecný úvodní komentář. Online hazardní hry eh, znamenají skutečnou revoluci ve srovnání s tím, co existovalo dříve. Dříve eh, existovaly kontrolované herny, i když někdy také působily problémy, tak tam ale přece jen byla nějaká možnost kontroly, regulace, vytvoření nějakého právního rámce, poměrně konkrétního. Třeba ve Francii byla vlastně speciální policie pro takovéto hry. Dnes tedy ta situace je úplně jiná, protože ty hry nejsou vůbec pod kontrolou. Uh, Eh, dříve nelegální hry byly eh, prostě jasně považovány za trestný čin, protože eh, se vymykaly jakékoliv kontrole či dozoru. Dnes ale existují online hry a tím se ten svět úplně změnil. Uvědomujeme si, že internet je prostě takovou celosvětovou hernou a situace je opravdu dramatická. Podívejte se na obrat těch online hazardních her. Třeba v Itálii to představuje 22 celosvětového trhu. A co s tím může dělat eh, italský daňový eh, orgán? Oni dostávají jenom 0,6 příjmů eh, od těchto, z těchto her. A to je problém mm, těch online hazardních her. Jak je zdanit? To prostě online téměř nejde. V zemi, která se potýká s krizí, jako je třeba Itálie, to představuje 15 miliard 400 milionů eh, eur obratu za rok 2012 a tento obrat není vůbec zdaněn. A ten zisk končí u koho? 391 stránek, které eh, jsou na Maltě, na Kypru, na Gibraltaru, v San Marino. Vidíte, to je moc hezký seznam daňových rájů. Zhruba 20 zemí hostí tyto stránky, ale nevíme, nevíme, kdo vlastně se za těmi stránkami eh, skrývá. Rodina korálových, která již eh, dostala poměrně šťavnat zisky díky lotu, které je také teď v Itálii online. Eh, tady má další možnost, jak tedy v takové situaci chránit spotřebitele nejen před nebezpečím reklamy, ale také před eh, eh, ním samým. Jak chránit spotřebitele před Ehm, podvodníky v této oblasti. Máme jen velice málo záruk. Nevíme, zda ty hry jsou skutečně férové nebo ne. Ehm, nevíme, kdo tu stránku provozu, provozuje, nevíme, zda ty online hry nejsou napojeny na trestnou činnost, nevíme, kdo tam tahá za provázky, nevíme, odkud ty peníze pocházejí, možná to je z obchodu s drogami ehm, Nemůžeme tedy očekávat, že tyto provozovatelé, eh, že to jsou nějací angličtí gentlemani, ale spíše se chovají tak jako eh, lidé z Kamory, mafie nebo Endrangety. Eh, navíc tady existují i další hrozby namířené vůči spotřebitelům. Jak chránit třeba mladistvé, když v podstatě téměř kdokoliv, alespoň v Itálii, může použít předplacenou kartu a potom hrát online a není vůbec jasné, jestli ten dotyčný je nezletilý nebo e, jestli je plnoletý. A Potřebujeme tedy mnohem přísnější normy, pokud jde o přístup k online hrám. Pokud jde o zpětnou dohledatelnost, není možné, aby to bylo dostupné komukoli, chceme-li skutečně chránit veřejné zájmy. A pak ještě jedna věc, která mi opravdu velmi leží na srdci, zase se to týká Itálie, ale myslím si, že evropské orgány by měly ověřit, zda se nejedná i o jiné země. Uh, dokonce některé bankovní skupiny poměrně veliké jsou vlastníky či akcionáři společností, které provozují e, takovéto online hry. Například je to jedna italská banka Montella Paskiany, která je často zmiňována kvůli závažným obviněním z recyklace špinavých peněz. A tato banka patří mezi akcionáře společnosti, která provozuje takovou hazardní bru, nebo jiná banka, Banco de São Paulo, která také má podíl na takovéto společnosti. A já si kladu otázku, zda to je normální. Zda je normální, že banky, protože stále se ještě tedy neoddělují eh, činnosti spekulativní a spořicí, tak zda je normální, že ty banky které mají být základním motorem hospodářské činnosti a spoření úspor čestných lidí, kteří si poctivě spoří a kteří poctivě platí daně. A je tedy normální, že tyto stejné banky provozují také takovéto činnosti. Děkuji. Tak my tady nemáme otázku praní špinavých peněz, ale je mi jasné, že ta vazba tady může existovat. Tak, máme už jenom eh, necelou čtvrt hodinu, musíme skončit ve 12, protože pak máme další téma. Mám tady čtyři lidi na seznamu řečníků a komisy. Tak já myslím, že komise ještě bude mít příležitost hovořit později, takže asi bychom si měli přednostně vyslechnout poslance, takže pokud komise nežádá nějak speciálně o slovo, dobře, vypadá to, že ne, takže prosím paní Vajle, pana Fielnera, paní Sehnalovou a paní eh, Rigojan Pérez, aby se drželi maximálně dvou minut, protože chceme, aby ještě zpravodaj měl možnost vystoupit na konci, takže budu tady velice přísný ale pokud chcete nějaké další prohlášení eh, později, tak samozřejmě to je také eh, možné. Nyní paní Rajle a dáme vám stopky, aby vám pomohli. Ja, vielen Dank, Herr Děkuji, pane předsedo. Já mohu být stručná, protože eh, všechny příspěvky, které doposud eh, byly vysloveny, eh, já s nimi absolutně souhlasím. A divím se, že souhlasím se vším, co říkal dokonce i pan Kreutzmann. Musíme mít dostatek odvahy udělat nějaký krok a stát si za ním. Ale i my doma, protože v Německu by naše spolkové země často měly tendence lze toto považovat za vměšování do vnitřních záležitostí. E, ve Šlesvicku Holštajnu tomu tak e, bylo například. To je jedna věc. Další věc mezi poslední debatou, e, poslední zprávou paní Šaldemoze a pana Krojcmana a dnešní došlo ke dvěma změnám. Jedna změna je ten velký skandál, největší skandál u fotbalových sázek, sázek na fotbalová utkání celoevropský, který nás přivedl k tomu, že toto téma musíme jaksi zařadit mezi ta témata, která zpracováváme. Eh, protože to je opravdu obrovský podvod na eh, sportovních fanoušcích a na občanech. A druhá aktuální věc to je reforma nové směrnice o praní špinavých peněz a, a mm, tou se také musíme zabývat. Čili eh, mm, pak se stane to, co říkal eh, italský kolega. Ti, kteří stojí za firmami, za těmi mm, firma, firmami, jejich sídlo je jenom ve schránce na dopisy a které zde hrají velkou roli, tak budou podřízeny podřízeny požadavkům transparentnosti. Eh, to na základě této směrnice proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Uh, Děkuji vám. Nyní pan Fielner, koho tady zvláště vítám. Eh, děkuji mnohokrát, Malcolme. Já bych nejprve chtěl eh, říct to, co paní Šaldemose, že se dostáváme ku předu, ale pomalu. Trvá to devět let a já mám pořád pocit, že ten technický eh, rozvoj je rychlejší a členské státy se mu jen pomalu přizpůsobují. Ale je opravdu čas na další krok. A zmínit to zakazované slovo legislativa, právní předpisy, ale skutečně v zájmu ochrany spotřebitelů. Ale než eh, se k tomu dostanu, tak já bych se taky, já jsem také učinil krok ku předu. Dnes bych řekl, ano, monopoly jsou v pořádku, pokud, pokud chrání spotřebitele a pokud nejsou tady jenom proto, aby chránili vládní příjmy nebo státní příjmy. A já mám pocit, že u některých monopolů tomu tak není a pak musí jednat komise. Licence. Myslím, že komise měla napsat více do svého textu ohledně zastavení byrokratické zátěže mezi členskými státy v souvislosti s eh, licenčním modelem, protože často členské státy chtějí též, ale eh, dělají to jinak a potom vytvářejí velké množství byrokracie. Eh, pokud to je na, kvůli protekcionismu, tak by zase komise měla jednat. A to od komise očekáváme. Uh, Počet eh, porušení práva, které se v této souvislosti objevuje, je znepokojivě veliký. A v neposlední řadě tedy ochrana spotřebitelů. Myslím, je docela zvláštní, že eh, tedy online hazardní hry jsou výslovně vyloučeny ze směrnice o ochraně spotřebitelů. A kolegové tady uvedli už eh, mnoho zajímavých příkladů. Pokud já ve Švédsku sám Eh, sebe vyloučím tedy z monopolu, tak potom bych měl být vyloučen ze všech herních aktivit v celé Evropě. Tady, myslím, máme dobrý příklad a domnívám se, že členské státy by se neodvážily proti tomu protestovat, alespoň tady doufám. Děkuji. Děkuji, jsem rád, že jste mezi námi. A děkuji za ten váš kompromisní přístup k monopolům. Paní Sehnalová. Děkuji, pane předsedo. Eh, já také vystoupím jen krátce, eh, spíš z pozice toho, že jsem stínovou zpravodajkou k této zprávě eh, na výboru KULT, ale tady jsme na výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele a já bych v téhle souvislosti skutečně kladla důraz na to slovo nebo sousloví ochrana spotřebitele. Myslím si, že si musíme skutečně uvědomit, že to online sázení je v v tom ohledu, pokud se týká vzniku závislostí, vlastně nebezpečnější eh, než to tradiční sázení právě kvůli tomu, že, ten, že je přístupnější a velmi rychle se dostaneme prostě do světa, eh, do světa her eh, bez překonávání jakýchkoliv překážek. Eh, já bych chtěla poděkovat komisi za to sdělení, také eh, ho považuji eh, za, za kvalitní a byla jsem ráda, že je spoustu věcí, nebo ze spoustu věcí se mohu stotožnit s tím, co, nebo s těmi liniemi, jak je nastínil pan, pan zpravodaj. My jsme na výboru Kult v podstatě už rozpravu měli a tak asi nepřekvapí, že ta témata, která se tam prolínala, je určitě oblast zodpovědné reklamy, Ehm, potom nepochybně velký důraz klademe na ochranu zranitelných eh, spotřebitelů, tedy hráčů, mladistvých a dětí, ehm, a včetně toho, že by podle našeho názoru mělo dojít k zákazu sázení na eh, události nebo na ta utkání mladistvých. Eh, a ten třetí obrovský problém, a myslím, že to vyšetřování Interpolu a ty podvody v, při fotbalových zápasech pouze poodhalili tu šíři problému, je otázka integrity sportu. A já jsem to jsem velice ráda, že u prakticky všech předřečníků tato témata eh, jsem zaslechla, takže myslím, že v tomhle smyslu budeme určitě na jedné lodi. Děkuji. Thank you very much. And then finally... Děkuji. A na závěr paní Irigoyen Perez na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, děkuji předsedo, jenom velice stručně, protože už o tom kolegové obsáhle hovořili, ale eh, myslím, že musíme neustále zdůrazňovat, že je třeba předcházet, je třeba mít prevenci, abychom zabránili horším věcem ohledně toho, co řekli eh, kolegové, eh, různé ty temné sítě v Itálii. Musíme zdůraznit transparentnost. Autorizované subjekty, to bychom skutečně potřebovali. Autorizované eh, subjekty, to je jedna z důležitých zásad. Důležitou zásadou je také solidarita, protože čas to je třeba, aby skutečně z výtěžku těžila společnost, kultura, sport. Dále je třeba zdůraznit integritu a e, opatrnost. Musíme také zdůraznit potřebu identifikace subjektů. Pan Fox e, říkal, že hovořil s organizacemi e, zúčastněných stran a zúčastněných subjektů nevím, jestli jste hovořil i s organizacemi uživatelů her, protože tam potom je zajímavé skutečně e, zajistit i prevenci. Je třeba identifikovat hráče, já možná bych ani nepoužívala slovo hráč, ale spíše uživatel. Uživatel hry, který by se měl identifikovat nějakou, nějakou identifikační kartou a měl by si stanovovat limity pro hry, jak pokud jde o částky, tak pokud eh, jde o počet hodin strávených u té hry. Eh, děkuji za velice eh, bohatou diskusi a za různé příspěvky z různých zemí. Ano, tak přesně by měl vypadat dialog. A ještě prosím, aby Ashley Fox přednesl své závěrečné eh, vystoupení. Děkuji, pane předsedo. Pro mě bylo velkým potěšením vyslechnout různé názory, které tady zazněly a eh, slibuji, že vypracuji zprávu, eh, která doufám bude opravdu vyjadřovat ty důležité body. Já v podstatě souhlasím prakticky se vším, jenom bych chtěla, eh, chtěla hovořit ještě o praní špinavých peněz a o eh, falšování výsledků sportovních zápasů. Eh, režim her online by neměl usnadnit takové věci, ale jenom chci varovat, že pakliže jsou určité výhody hry online, pakliže jsou tady výhody, tak to je právě to, že vlastně je určité vystopování. Eh, takže eh, z těchto eh, důvodů vlastně těžko předpokladatelné, že hry online se používají pro praní špinavých peněz právě, protože se to zanechává elektronickou stopu, kterou je možno dále zkusit. Ale neodsuzujeme to předem, ale samozřejmě maximálně se snažíme, aby to skutečně bylo nemožné. Tady pro nás je důležitá věc ochrana spotřebitelů spotřebitelů. A také otázka nabídky pro spotřebitele. Ano, eh, hry online musí být eh, regulovány, ale těžko tady můžeme eh, zaujmout nějaké moralistické stanovisko a prostě to jednoznačně odsuzovat prostě jsou lidé, kteří takovéto hry, hazardní hry hrají a je, je to prostě tak, není to, není to zakázáno v našich zemích. Děkuji. Děkuji, říká předseda. Eh, prosím předložíte nám zprávu 26. února pro překlad a 21. Eh, března budeme projednávat. Eh, v Dubnu budou termíny pro pozněvací návrhy 24. 25. a pak 30. května hlasování ve výboru. Takže já vám děkuji a těším se na další velmi živou diskusi o zprávě pana Foxe. A teď jsem rád, že tady mohu přivítat paní eh, Verhejen, která je zpravodajkou eh, k tématu eh, týkající se cloud computing a reaguje na sdělení komise věnující se otázkám cloud computing. Jsem rád, že je tady také zástupce Eh, komise, ano, tady eh, vidím příslušné členy komise, které velmi vítám, zkušené eh, osoby, které už v našem výboru vícekrát byly. A pak stínoví zpravodajové k tomuto tu métu z různých frakcí, pan Wiedhodson, pokud to správně vyslovuji, a nevidím ho tady. Nevím, kdo bude mluvit za SAD. No, ponechám to. Na nich, aby se rozhodli. Pan Lukegády za Alde, pan Engstrom, já jsem tady. A tím to končí. Ještě pan Pavo Rane také možná bude chtít vystoupit, předpokládám. Takže paní Vrhejen, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Nová strategie Evropské komise eh, pro eh, uvolnění potenciálu cloud computingu v Evropě Eh, vede nejen k urychlení cloud computingu, ale také k mm, uvolnění potenciálu, k využití potenciálu, které se v této oblasti skrývají. Eh, co to je cloud computing? Eh, někteří z vás to určitě znají, někteří se s tím zatím seznamují. Cloud computing to je ukládání dat mm, textů, obrázků, videí, informací a softwarových dat na vzdálených serverech. Mm, uživatel internetu eh, potom eh, mohou mít přístup k těmto uloženým datům. To skrývá obrovské synergické potenciály a disponibilitu údajů, eh, disponibilitu uložených dat a při jejich přístup k nim z různých přístrojů. Samozřejmě s tím souvisejí při přeshraničním provozování určité právní otázky které právo je rozhodné pro poskytovatele služeb, jaké údaje o, eh, jaká ustanovení o odpovědnosti za ztrátu dat, zničení dat nebo ochrana osobních údajů, autorská práva, Eh, jestli vůbec je možno autorská práva při cloudování chránit. Mnoho těchto pochybností jsou, je důležitých proto, že uživatelé cloud computingu předají veškerá svá data provozovatelům a nemají eh, vlastně přesný přehled o tom, kde ta data jsou uložena a Mm, eh, nemají uh, úplně dokonalý přístup k těm datům nebo uh, jak si převádět, přenášet ta data jinam, mohou pouze v, ve spolupráci s provozovatelem toho cloudu. Co chce komise? dosáhnout svou zprávou. Cílem je ve spolupráci s Evropským institutem pro telekomunikaci vypracovat vhodné normy pro interoperabilitu, bezpečnost údajů, mm, přenos údajů mezi jednotlivými poskytovateli služeb, eh, smluvní podmínky a obchodní podmínky eh, budou potom obsahovat tyto úpravy. Čili jde také o vytvoření právní jistoty. Já ve své zprávě si uvědomuji velký potenciál potenciál, eh, jak ekonomický, tak i sociální a kulturní. To není jenom ekonomická záležitost, ale má to mnohem širší dosah, protože cloud computing má vel, skrývá velké šance jak pro um, spotřebitele, pro podniky i pro úřady. Ehm, malé a střední podniky mohou z tohoto fenoménu profitovat, mohou um, i v, třeba ve venkovských regionech eh, může tato možnost vést k vytváření pracovních míst, ale eh, je zapotřebí um, eh, také pracovat na dostatečně výkonných širokopásmových sítích. A v rámci cloud computingu eh, se eh, vlastně jedná o velké datové toky, velké množství dat, která se přenášejí a k tomu je nutné mít dostatečně výkonnou síť širokopásmovou. Um, tak aby tento ekonomický potenciál mohl být eh, vyčerpán. Já si myslím, že eh, tuto technologii musíme podporovat, ale musíme dávat pozor na to, abychom ten inovativní potenciál nových služeb neomezovali eh, přehnanou regulací. Takže já jsem se zaměřila na následující body a říkám jasně, že takovéto stanovisko je velice omezené z hlediska rozsahu eh, a počtu znaků, takže jsem přemýšlela nad tím, co vlastně opravdu do toho malého rozsahu eh, zařadím. Takže eh, já vás prosím, abyste si mm, se zamýšleli nad tím, co se za touto stručnou formulací všechno skrývá. Já se to pokusím také pozměňovacími návrhy ještě blíže vysvětlit, tak abychom pokryli co nejvíce aspektů. Jednak jsem se zaměřila na určité body. Jednak je to fragmentace digitálního jednotného trhu, proti které musíme bojovat, nejasné právní základy pro používání cloud computingu v členských státech, um, eh, a což může od, jaksi um, odradit uživatele uh, nebo uživat i, promiňte, odradit i uživatele služeb, jestliže uh, příslušné smlouvy budou velice, uh, velice rozsáhlé a velice podrobné. Druhá věc je posilování důvěry občanů i podnikatelů v um, cloud computing, uh, podpořit je dostatečnou uh, bezpečnostní, bezpečností údajů, ochrany osobních údajů. Uh, vítám v tomto tomto smyslu návrh komise. Je třeba zde respektovat respektovat eh, při úpravách již stávající právní předpisy, certifikace eh, poskytovatelů služeb, eh, podpořit portabilitu dat a podpořit také interoperabilitu. Eh, tak aby eh, každý jednotlivý uživatel mohl toto využívat, ale musel, aby měl také jistotu, že eh, své údaje může přenést k jinému poskytovateli služeb, pokud s tím prvním nebude spokojen. Přeshraniční přístup k obsahům a službám cloud computingu se musí zjednodušit. To samozřejmě předpokládá další právní kroky v budoucnosti, protože se jedná o multiteritoriální systém licencování, o kterém se momentálně diskutuje Um, Bude, povede to také k přepracování předpisů v oblasti copyrightu a protože právě pro cloud computing je tento vývoj velice důležitý. A v těchto diskusích, které eh, očekáváme, eh, by eh, cloud computing měl mít své místo. Další věc je podpora eh, uživa, eh, používání cloudových služeb ve veřejném sektoru. Eh, z toho, myslím, veřejný sektor může profitovat, protože jsou zde opravdu velké synergické potenciály a e-government může zlepšit svou kvalitu poskytovaných služeb pro občany, zejména opět v venkovských regionech, kde administrativní správní úřady mohou být vzdálené a tak to se může usnadnit poskytování administrativních služeb občanům bez toho, aby občané museli jezdit eh, na úřady eh, nějak daleko. A poslední věc ehm, je eh, výzkum a vývoj a podnikání v této oblasti, které by měly být posíleny, protože zde se skrývá veliký rozvojový potenciál Cloud computing je eh, jednou z priorit pro, eh, by se měl stát jednou z priorit pro eh, veřej, veřejné výzkumné aktivity a pomýšlí se dokonce na spuštění mm, rozsáhlejšího programu, jednak pro využívání cloud computingu, ale také pro vývoj nových možností poskytování služeb v této oblasti a podnikání v této oblasti, protože rozhodně rozhodně toto by znamenalo pro Evropu velký krok ku předu a dominance ostatních světových regionů v této oblasti ještě není tak eh, jednoznačná, abychom eh, my nemohli eh, v Evropě pro našim podnikům umožnit dostatečné dostatečný rozvoj. Já se těším na pozměňovací návrhy kolegů, a pro, takovéto stanovisko eh, musí být velmi stručné z pravidla, ale trošku rozšířit je ještě můžeme. Děkuji. Well, thank you very much. Děkuji vám. A paní Frhajer, máte pravdu. Eh, jste velmi restriktivní, ale jistě je i příležitost pro dobrou přidanou hodnotu eh, v tomto textu. Eh, z SAD tady nevidím nikoho, kdo by reagoval. Takže požádám pana Lochigarda, eh, aby zahájil diskusy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Frhejen, za toto stanovisko. Myslím, že je těžko nesouhlasit, i když některé otázky z tohoto tématu eh, mohou být politicky citlivé. A většina závěrů eh, se těžko mm, by mohla odmítnout. Myslím, že stanovisko pokrývá hlavní aspekty a je tady důležitý ten aspekt, že chceme podporovat digitální jednotný trh a cloud computing takové věci pomáhá. Je tady řada výhod cloud computingu. Můžeme tím ušetřit hodně peněz, protože ušetříme za hardware. A je tady možné přispět k vytváření pracovních míst. Podle Milánské univerzity, která vypracovala studii, až 5 milionů pracovních míst, to je opravdu hodně. Můžeme zdůraznit úlohu pro růst a e, tím pádem také by informace byla k dispozici dalším, kdo jsou na to napojeni. Já se nemohu zabránit e, úvaze o rozpočtu, protože napojení na internet je samozřejmě klíčem k celé této věci. Paní Frhajen e, se zmiňovala o vzdálených oblastech a obrovském potenciálu, které vytváří cloud computing pro lidi ze vzdálených eh, oblastí, kteří by tak mohli mít připojení na internet. Eh, je tedy frustrující, že členské státy navrhují škrty eh, u Connecting Facility. Já myslím, že bychom i toto měli nějak vyjádřit v našem stanovisku. Těším se na další práci se spravodajkou v dalších týdnech. Děkuji. Děkuji, prosím, pan Armstrong. Děkuji. Podobně jako pan kolega chci také poděkovat a říci, že také souhlasím se stanoviskem. Chtěl bych ještě přednést dvě věci. Za prvé, průmyslu, otázkou průmyslové e, špionáže. E, faktem je, že, že když e, desky jsou uloženy v určité zemi a každý má plný přístup k těm údajům, tak už jenom to, že tam dáte ty údaje, tak je prostě technicky možné je zakódovat. A Údaje jsou pak vlastně přístupné všem v dané zemi. Takže když dáte eh, své údaje do určitého cloudu, tak eh, pak eh, je tady samozřejmě možnost přístupu. Když některé disky budou uloženy v USA, tak prostě bezpečnostní složky USA budou k tomu mít přístup. To nemusí být závažné, ale může to být závažné otázka soukromých osob eh, nebo malých a středních podniků eh, pravděpodobně mm, nemá problém s takovou věcí, že by nějaké bezpečnostní složky eh, mohly číst jejich údaje. Nějaká místní pizzerie, mm, když má nějaká tajemství, no, asi to nebude tak závažné, ale eh, když budete nějaké velké konsorcium, tak asi určitě nebudete chtít použít takový cloud, vůbec ho nebudete chtít použít. A kdybyste ho eh, použili, pak to znamená, že vlastně eh, ke všemu tam bude přístup. Takže jsou tady určité problémy, zejména pro velké země. A pokud jde o veřejné orgány, tak opět tatáž technická věc tady platí. Eh, když jsou prostě údaje dány do cloudu, jsou předány do nějaké země, když, eh, zejména když je to v zemi, která není členem EU, tak eh, mm, myslím, že veřejné orgány by asi měly zvažovat, zda chtějí své údaje vložit do cloudu které země by chtěly takové údaje exportovat. To, to je věc ke zvážení, to je jeden aspekt. A druhý aspekt jsou daně, poplatky. A mm, ve sdělení se příliš o tomto nemluví. Jestliže mm, autorská práva, držitelé autorských práv by mohli chtít určité poplatky za ty své technologie. A já bych eh, měl pocit, že to by mohlo zabít cloud computing v Evropě, alespoň pro jednotlivce a malé a střední podniky, které právě by mohly být nejčastějšími uživateli, eh, když by tady byl poplatek za to, že použijete cloud. To komise hovoří o tom, že dnes eh, můžete mít určitou zprávu v mobilním telefonu a můžete cestovat po celé Evropě. Eh, když to dáte do cloudu, eh, tak to můžete kdykoliv poslouchat, kdekoliv cestujete, ale mohlo by to znamenat určité další náklady a platbu určitých poplatků. To by mohlo být dost škodlivé pro takové cloud computing v Evropě. Tak to byly dva body, které jsem chtěl dodat. Děkuji. Děkuji vám. A teď několik poznámek eh, z mé strany. Já jsem eh, konstatoval, že toto je velice dobrá studie. Eh, já bych to doporučil stínovým zpravodajům. Měli bychom mít jistotu, že v závěrečné zprávě se vyjádří některé zmyšlené, které my tady soustředujeme. Cloud computing je eh, teď eh, Třeba když minulý týden jsem si koupil eh, kameru nebo fotoaparát a tedy koupila mi to manželka k narozeninám, ale já jsem si ji mohl vybrat. A mm, sledoval jsem tedy tuto otázku a oni se mě zeptali, zda bych chtěl cloud pro schromažďování fotografií. A já eh, nevím, kolik spotřebitelů si vůbec uvědomuje, jaké podmínky jsou s ním spojeny. A je to prostě eh, zboží pro spotřebatele. Na to bychom také neměli zapomínat, eh, že když spotřebitel má na vybranou určité klaudy, má některé přístroje, jako jsou třeba fotoaparáty, a Eh, někteří eh, si mohou říct, že je velice, eh, velice vhodné mít uložené své fotografie velice jednoduchým způsobem. A pak se tady uzavře smlouva se spotřebitelem a je tady třeba zajištění jasné ochrany osobních dat Eh, tady v této věci zpráva komise je velice dobrá. A další věc, která nás může zajímat, je také otázka aspektu vnitřního trhu, zejména u takové věci, jako jsou normy, standardy a také interoperabilita do určité míry. Kdyby toto bylo restriktivní z hlediska dostupnosti cloud, cloudu, eh, pak eh, by to mohlo směrovat Um, aktivity jen určitým směrem. A další věc, která by nás měla zajímat, je otázka uh, veřejného sektoru a veřejných zakázek. Už eh, jsme zmiňovali eh, otázku, zda veřejné orgány mohou mít zájem takto skladovat své údaje a jaké jsou, zda, jaká jsou zde omezení, jaká je, jaký je právní základ. Myslím, že paní Redenk si myslí, že eh, jde o celý společný rámec, nejenom o otázku eh, roamingu, ale že jde o celý rámec, který by měl usnadnit cloud computing, což by mohla být další aplikace pro tento návrh. O tom budeme diskutovat zítra odpoledne, takže tady by bylo také zajímavé znát toto posouzení, mm, co bude tady paní Redingová podporovat. A já myslím, že společně můžeme pracovat úspěšně eh, se spravodajkou v zájmu společného trhu. Eh, je tady určitě velice zajímavý vklad v našem stanovisku pro výbor ITRE. Takže já vám děkuji. Nevím, zda by chtěl ještě někdo vystoupit. Ano. A, vy jste se konečně tady objevil trochu pozdě. Já tedy e, lituji, že jste nebyl na začátku, ale jakožto stínový zpravodaj pro SAD vám dám jistě slovo. Děkuji, pane předsedu. Já myslím, že strategie cloud computingu je velmi důležitým příspěvkem k rozvoji eh, digitálního vnitřního trhu a je to důležité pro rozvoj jednotného vnitřního trhu v Evropě obecně. Ehm a já e, vítám tento návrh a myslím si, že je to e, správný směr. E, velice důležitý je aspekt ochrany osobních údajů, kterým se musíme intenzivně zabývat a myslím si, že pro malé a střední podniky evropské je toto obrovská šance, jestliže se tady budou moci eh, do tohoto biznisu zapojit s poskytovateli těchto služeb eh, jaksi za oceánem. Evropa tady má velké šance, evropské podniky tady mají velkou šanci, to bychom měli využít a myslím si, že tato oblast eh, opravdu touto velkou šancí je. Eh, celá řada věcí mm, souvisejících s cloud computingem eh, může být také zlepšena. Cloud computing povede k zlepšení situace v mnoha ohledech, dokonce i v ohledu e, úspor energie například. E, a já si myslím, že tento návrh je e, třeba podpořit. Já ji rozhodně podporuji a vítám. Děkuji. Takže já vás tady vítám v našem výboru a děkuji vám za tento příspěvek. Jistě budeme mít další příležitosti a ještě Tady máme dva eh, řečníky, kteří chtějí vystoupit a pak paní Vrhejen eh, bude mít ještě eh, závěrečné slovo, takže prosím, každý, každému bych dal dvě minuty. Pan Arias. Děkuji, pane předsedo. Za prvé chci poděkovat navrhovatelce za velice dobrou práci a myslím, že ještě zbývá hodně práce udělat, protože to je iniciativa, která je velice důležitá. Cloud computing si myslím, že tady proti tomu nikdo není. Eh, nikdo není proti rozvoji cloud computing, ale některé pochybnosti se eh, objevují. Myslím, že eh, musíme vidět ty základní body. Jednak je to otázka právní jistoty. Už tady bylo zmíněno, že cloud computing je jako banka. Jako banka, kde jsou peníze a důležité je eh, tam uchovat ty údaje. Je to vlastně taková banka údajů v eh, digitální podobě. A údaje, jak jsem už, eh, myslím, při jiné příležitosti říkal, to je vlastně nová měna, digitální měna, ty údaje, které se mohou také pohybovat na trhu v digitální době. Napadají mi otázky, jako například eh, eh, rekuperace těch údajů. Když eh, dám peníze do banky, tak to první je věc je, že chci vědět, kde ty jsou. A když peníze si vezmu zpět, tak ty mé peníze ta banka už nemá, což není úplně stejné u údajů. U údajů, opakuji, nevím, kde ty mé údaje jsou, kde se nacházejí. A důležité je s touto otázkou eh, pracovat a také nevím, že když se rozhodnu eh, své údaje eh, získat zpět, vzít si je zpět, tak nevím, zda operátor cloud computingu si nechá kopii, nebo zda tam nejst, není žádná stopa po mých údajích. Také bych chtěl vidět, co se stane, když se ztratí obsah mých údajů operátor, který pracuje v cloudu z nějakého technického důvodu, ztratí mé údaje. Co se stane? Kdo mě dá náhradu za ty údaje, nebo kdo mě nějak nahradí? Eh, kdyby se nějaký podnik cloud computingu začlenil do jiného eh, podniku, co se stane v takovém případě a podobně, kdyby nějaká taková firma eh, zbankrotovala, co se stane s těmi jejich servery a s těmi údaji, které jsou tam obsaženy. Čili to si myslím, že jsou otázky, které, které, nad kterými je třeba se zamyslet a nějak je vyřešit, aby tady byla důvěra ke cloud computing. Ano, já s vámi souhlasím. A myslím, že k tomu budeme mít nějaké dobré nápady. Nyní pan Čiškovský. Děkuji. Myslím, že tato diskuse se stane velmi politickou. Je tady otázka ochrany údajů, která je, má politickou dimenzi. A jak víte, eh, když jde o povinné eh, zveřejňování údajů, například při jednání eh, s USA, stává se to velice politickou otázkou. Toto je velice všeobecný rámec, který se, mm, ke kterému je možné přistupovat různými způsoby. Například u e-commerce Eh, otázka mm, fragmentace trhu, otázka přenositelnosti, která není jednotná. Eh, to všechno jsou jenom příklady dalších eh, problémů. Standardizace a normy, to je právě naše práce, bez čehož nemůžeme mít fungová, fungující systém. A pak to, o čem se tady také již mluvilo, mm, veřejné zakázky, což je opět zase věc, která nás musí zajímat, otázka ochrany údajů my chceme zajistit co nejlepší možnou ochranu údajů. Nicméně musíme mít také vyváženost, když jsou určité oprávněné eh, obavy eh, podniků, aby se nezničily v zárodku některé možné E, aktivity. Dále otázka bezpečnosti sítí a tak dále. Všechny tyto myšlenky, které e, se diskutují, e, když se přijímají nové předpisy o ochraně dat. Tady musíme být velice aktivní z hlediska vnitřního trhu v této diskusi, abychom měli výsledek, který nám umožní použít tento velký potenciál. Protože třeba v kontextu USA tak vidíme, že když se nám nepodaří pracovat společně, tak eh, nebudeme mít výsledky. Tady je před námi velká odpovědnost a já chci poděkovat zpravodajce za odvedení velice dobré přípravné práce. A eh, my chceme, aby nás, náš hlas tady byl slyšet, zejména v té velice důležité regulační práci. Toto je velice všeobecný rámec a mnozí si budou myslet, to se nás netýká. Ale my musíme vnést úhel vnitřního trhu do této diskuse. Děkuji. Děkuji za užitečný příspěvek. Pokud je o ochranu eh, dat, ano, měli jsme, eh, věnovali jsme této otázce již dříve velkou pozornost a budeme rozhodně sledovat eh, aspekt vnitřního trhu. Rozhodně to je zcela jasný směr pro nás. A teď prosím ještě na pár minut slovo, ale budeme muset skončit eh, přesně včas, takže dávám slovo komise. Nevím, zda bude potřebovat více než dvě minuty. Děkuji. Malcolme. Děkuji zpravodajce, protože my máme pocit, že návrh stanoviska se opravdu dotýká všech důležitých bodů. Eh, všech eh, omezení v čase i prostoru. A myslím, že eh, členové tady přednášejí různé náměty, které jsou rozhodně těmi zdroji obav, které jsme měli na mysli, když jsme psali sdělení. Až se bude sdělení v praxi implementovat, všechny tyto věci bude třeba vyřešit. Zejména ve vašem výboru otázka širokého pásma, otázka kvalitního přístupu eh, pro použitelnost cloud computingu, to všechno je velice důležité. My jsme o tom příliš eh, ve sdělení nehovořili, ale je zásadně důležité, aby tady byly symetrické, vysoce kvalitní dostupnosti širokého pásma, aby fungovalo cloud computing. To a to nejen pro pevné připojení, ale také hodně těch eh, cloud computingu se využívá právě pro mobilní přístup. Tam je velký přínos cloud computingu, velká možnost použití, takže děkujeme, to je velice důležitý aspekt. Otázka eh, jednotného trhu. Říkáme ve sdělení, že existuje celá řada eh, regulačních postupů, kde je třeba brát v úvahu pro dostupnost eh, cloud computingu. My se na to díváme z tohoto eh, hlediska do budoucna například. Bod, o kterém hovořil pan Engström, o poplacích za soukromé kopie. No to je právě určitá eh, příležitost pro držitele práv, aby vlastně si zajistili určitý výnos ze svých práv. A jsem rád, že máme Eh, k dispozici tady tyto náměty. Jakmile máte nějaký přímý poplatek, eh, kde už nebude žádný další dodatečný nepřímý poplatek za eh, autorská práva, tak to vytváří jinou situaci. Celá řada věcí se týká právě té regulační agendy, na které se dále pracuje a bude třeba ještě dále vyjasnit. To je pravda. Otázka přístupu k informacím eh, bezpečnostními orgány. To je určitě důležitá eh, otázka. Bylo by trošku zjednodušující říct, že nevíme, kde ty údaje jsou. Je tady jeden velký soukromý operátor, který má vyjednávací eh, pozici a ten bude požadovat, aby bylo jasné, kde lokálně se nacházejí ty údaje. A eh, tady je celý velký, velmi sofistikovaný přístup eh, k určitému uložení dat podle strategické důležitosti. U některých dat není důležité, kde se nacházejí, ale u některých to důležité velice je. Takže o tom také chceme dále eh, jednat, když chceme prosadit určité pojistky, bezpečnostní pojistky, pak musíme navrhnout určité eh, určitá pravidla. Eh, výhoda cloud computingu je ve standardizaci a ve zjednodušení věcí, které dříve byly velice na míru konkrétního zákazníka, čili tady je Eh, určitě důležité nestratit výhody snižování nákladů v cloud computingu, když budeme některé věci příliš individualizovat na eh, konkrétní eh, podmínky určité země, či dokonce určitého konkrétního jednotlavce. Takže to Eh, všecko bude záviset na tom, jak bude vypadat konkrétní smlouva a jak se věci dále vyjedná, eh, vyjednají, o jaké standardy se budou opírat. Eh, mapování standardů, to neznamená vymýšlení nových standardů. A lidé, kteří kupují služby clouds, si budou mít možnost posoudit, co si vlastně kupují. Spolupracujeme velice úzce s kolegy z útvaru paní Redingové. A mm, prostě jsou tady některé typy smluv, které jsou v určité podobě a buď je přijmete nebo ne, to je zejména pro malé a střední podniky nebo pro jednotlivce. Já myslím, že důležitá diskuse tady ještě probíhá. Budeme velice eh, úzce spolupracovat s vaším výborem a eh, myslím, že určitě eh, pro naše práci bude vaše diskuse velice důležitým zdrojem. Děkuji. Ano, já vám také děkuji. A ještě paní Vrheren, jenom velice stručné závěrečné slovo. Prosím. Dank. Děkuji vám. Já bych ráda poděkovala všem kolegům za jejich podněty, za jejich komentáře, které eh, jsem eh, se od nich dozvěděla. Eh, to, co říkal pan Lockegaard o propojování evropských infrastruktur. To je pravda, pokud na tomto místě neuděláme to, co je nutné, abychom vyčerpali tento potenciál, tak opravdu uděláme krok zpět. Takže opravdu bychom na to měli myslet i při plánování eh, střednědobého finančního rámce, proto jsem mluvila právě o vytváření programu a stanovování priorit právě i v rámci výzkumu a vývoje. Bezpečnost dat, to je důležité téma, je to také téma e, související s důvěrou v takovéto služby, e, co se bude dít s mými údaji, jak jsou zajištěné, e, zajištěny tyto údaje před ztrátou. Pokud toto nebude jasně definováno, tak ty služby nebudou akceptováno. Tyto tyto služby eh, musí být nějakým způsobem zajištěny na evropské rovině, musíme mít vlastní ehm, cloudové služby natrvalo, eh, tak abychom konkurovali, ehm, musíme, eh, abychom byli konkurenceschopnější, musíme mít přenositelnost, interoperabilitu, vysoké standardy bezpečnosti. A já si myslím, že máme tady v rukou dobrý základ, na které můžeme dále pracovat. Těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji a všemi zájemci. Děkuji. Well, thank you very much. Děkuji vám. Termín pro posměňovací eh, návrhy 26. března, čili máme spoustu času posouzení 24. 25. dubna a 29. až 30. května bude hlasování. Takže děkuji za tuto práci a Těšíme se na další práce. Tím uzavíráme dopolední část. Děkuji vám. Děkuji tlumočníkům, kteří nám poskytli několik minut navíc. A ve tři hodiny odpoledne máme velké slyšení o uplatňování e, směrnice o službách. A to začne e, v 15 hodin. Eh, uplatňování směrnice eh, o službách a nástroj růstu. Děkuji.